Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dobré odpoledne, poprosím vás, usaďte se prosím. Za několik vteřin zahájíme zasedání. No Your motion for the changes.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 Uh, Dámy a pánové, zahájíme zasedání, když dovolíte. Zahajuji naši dnešní schůzi, což je naprosto ojedinělý historický moment v dějinách Evropské unie. Je to poprvé, kdy pořádáme společnou schůzi s širokým zastoupením z členských států, ministrů zemědělství. Máme zde zastoupenou Evropskou komisi a Evropský parlament. Hovořit se bude o společné zemědělské politice což je jedna z nejstarších politik Evropské unie. Vítám zde nejprve pana ministra Savického, který je úřadující předseda rady ve složení pro zemědělství, a pana Čolose, komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova. Vítám rovněž všechny přítomné v sále, ministry zemědělství z členských států. Setkáváme se s předsedou výboru pro zemědělství v eh, Evropském parlamentu s panem kolegou De Castrem. Díky vám, pane kolego, paní kolegové De Castro a Savický, jsme mohli uspořádat tuto neobvyklou akci. Chci poděkovat také všem přítomným zde v sále. Hned na úvod bych rád využil tuto příležitost a jmenoval jeden významný úspěch Evropské unie. Totiž to, že každý z nás může hovořit svým mateřským jazykem, což já hned učiním. Koleżanki i ještě raz srdečně vás vítám. Vážení kolegové, ještě jednou vás zde velice srdečně vítám. Hovoříme o návrhu Evropské komise týkajícího se reformy společné zemědělské politiky, což je jedna z nejstarších politik v Evropské unii. Chci připomenout, že eh, kolega z Evropského parlamentu, pan poslanec eh, Des, a výbor pro zemědělství a ostatní výbory Evropského parlamentu připravili a přijali už v červnu návrh možných změn společné zemědělské politiky Evropské unie. Tato politika je naprosto zásadní pro Evropskou unii, protože představuje 37 víceletého finančního rámce. Dnešní diskusí a rozhodnutím v budoucnu chceme pak zajistit, že Evropa bude mít silný zemědělský sektor, který bude konkurenceschopný i na globální úrovni a že Evropa bude mít silné zemědělství jako takové, protože jsme přesvědčeni o tom, že právě zemědělství je jedním z prvků, které nám pomohou zvítězit co nejrychleji nad krizí. Lisabonská smlouva Evropskému parlamentu zadává přesné instrukce, pokud jde o zemědělství a rozhodování v oblasti rozpočtu a pokud jde o rozhodování v oblasti zemědělství a rybolovu. My tyto pravomoci chceme plně využít, tak, abychom mohli provádět společné rozhodování v Evropské unii, A chceme dosáhnout i toho, aby tyto diskuse a rozhodnutí byly transparentní a aby byly v povědomí veřejnosti. Chceme neustále zůstávat v kontaktu s veřejností Evropské unie. Tato rozhodnutí bychom měli dosahovat společně, protože jsou to rozhodnutí, která jsou významná pro miliony Evropanů, eh, mají bojovat s mnoha výzvami a chceme, aby oni i zemědělská politika byly co nejefektivnější, tak aby tato politika byla více orientovaná na naše občany, aby se zohlednili všechny rozdíly, které vidíme v Evropské unii, zejména pokud jde o rozdíly mezi malými a velkými farmáři, mezi eh, regiony, které jsou ve středu Evropské unie a na její periferii mezi těmi, které jsou na severu a těmi, které jsou na jihu, protože samozřejmě všude najdeme různé formy farmaření a máme zde různé možnosti vývoje. Chceme, aby naše společná zemědělská politika zohledňovala i aspekt environmentální, aspekt životního prostředí, který je stejně důležitý jako zemědělská výroba. Všichni chceme vést zdravé životy. Všichni chceme, aby zemědělské oblasti a venkov obecně byly stejně atraktivní pro život jako oblasti městské. Proto je rozvoj venkova také velice důležitý. Jsem přesvědčen, že diskuse, která zde dnes proběhne, která se dnes zahajuje na takovéto široké platformě, bude do značné míry pokračováním toho, co již v Evropské unii několik měsíců probíhá. Já sám jsem se již účastnil mnoha schůzí v mnoha členských státech, kde jsem obvykle byl doprovázen panem komisařem Čolosem a dalšími zástupci ministerstev zemědělství z Evropské unie a kdy jsme se podíleli na přípravě dnešní diskuse. Tak, abychom dnes měli k dispozici široké informace o možnostech eh, navrhnutelných řešení, což nám doufám umožní dosáhnout kompromisu, který pro Evropskou unii bude znamenat tu nejlepší budoucnost. Vy, kteří zde sedíte, jste odborníci, kteří budou rozhodovat o tom, jakým směrem se SZP bude do budoucna ubírat. Chci vám proto popřát hodně úspěchů. Přeji vám, aby se dosáhlo dobrého řešení, aby diskuse byla plodná a aby v této diskusi byly angažováni i naši občané. Je to velice důležité pro nás v tento den. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Grazie. Děkuji. Rád bych poděkoval předsedovi Buskovi za to, že nám dal tu čest zahájit dnes zasedání, na kterém se mimořádně schází zemědělský výbor spolu s radou, se všemi ministry zemědělství evropských států. Vaše přítomnost eh, zde dnes, pane předsedo, jasně ukazuje, jakou důležitost přikládá parlament této chvíli, kdy musíme reagovat, abychom přinesli správnou odpověď na otázky evropských zemědělců. Ohledně jejich budoucnosti vítám vás na tomto společném zasedání o reformě společné zemědělské politiky. Poprvé se zde schází Rada ministrů zemědělství a Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Toto zasedání jasně svědčí o tom, že Reforma společné zemědělské politiky je skutečně mimořádná výjimečná událost, je zasažena, zasazena v úplně jiném kontextu než v minulosti. Pokud eh, ten cyklus reform, který byl zahájen v roce 1992, byl zasazen do logiky kontinuity, vyplývalo to z kontextu, který už eh, po půlku století se odehrával tak, že klesaly ceny zemědělských surovin. Ale dnes zde máme situaci, která se zcela mění. Evropští zemědělci, stejně jako zemědělci ze zbytku světa, se nyní pohybují ve zcela nevýdané situaci. I do rozvinutých oblastí se vrací strašák bezpečnosti potravin, strašák nedostatku. Trhy jsou ovlivněny volatilitou, která se v budoucnosti stane systematickým jevem. Náš systém nabídky potravin bude v následujících letech tvrdě zkoušen. A stejně tak i ambice, které máme my jako občané i jako tvůrcové politiky. Chceme, aby naše zemědělství bylo schopno zajistit kontinuitu dodávek a zároveň poskytovat veřejné statky, jako je například boj proti klimatickým změnám, ochrana životního prostředí a sociální soudržnost, o kterých se tolik mluví, ale především chceme, aby naše zemědělství bylo z ekonomického hlediska udržitelné. To znamená, že dnes jsme zodpovědní především za to, abychom zemědělskému odvětví, našim zemědělcům, nabídli nástroje, aby mohli reagovat na tu velkou výzvu, která z této nové situace vyplývá. Více produkovat a méně znečišťovat. Nemůžeme si dovolit ztrácet další zemědělský potenciál. Je naší povinností vybudovat a vytvořit novou generaci politik, eh, díky kterým budou naši zemědělci silnější a konkurenceschopnější a pomůžeme jim bránit se rizikům, které vyplývají z tohoto nového scénáře, který hrozí, že zde nebude dostatek eh, příležitostí, dostatečný zisk. Návrhy komise z uplynulých týdnů byly ostře kritizovány, a to jak v parlamentu, tak i na radě samotné. Komise ve svém sdělení z 18. listopadu 2010, které jsme přivítali velmi dobře, ovšem zůstaly pouze na papíře a předložené návrhy nejsou zdaleka tak ambiciozní. Z prvních debat eh, tohoto výboru vyplynulo, že místo ambiciozních reform zde usilujeme o kontinuitu. Návrhy vypadají tak, že chtějí zachovat produkci a ne podporovat ji. Byrokratická zátěž pro zemědělce narůstá podle názoru většiny politických frakcí. Opatření ze strany států na potlačení krize nejsou dostačující a my jsme jich zažili celou řadu v uplynulých letech. My v Evropském parlamentu máme ambiciozní cíl. Máme dvě zprávy, zprávu pana Lajona a pana Dese. A chceme věřit v tyto zprávy v souladu s mandátem, který jsme dostali od plenárního zasedání, které velkou většinou schválilo obě dvě tyto zprávy, ale máme i mandát přímo od evropských občanů díky spolurozhodování. Proto jsme společně s vámi z Rady zodpovědní za výsledek tohoto důležitého legislativního kroku. Dnešní iniciativa se ubírá tímto směrem. Chceme zahájit společnou transparentní úvahu která nebude pouze jednorázová. Debata nám pomůže společně hledat cestu, jak překonat limity tohoto návrhu, který dnes leží na stole, a přinést koherentní odpovědi, které budou v souladu s novou situací. Požádáme komisi, aby nám pomohla, aby nás podpořila v této práci. A budeme doufat, že co nejrychleji dosáhneme dohody. souladu s tím, co si myslí většina zemědělského výboru, mohu říci, že parlament se rozhodně nebude snažit vyhnout se zodpovědnosti a rozhodně uplatní své pravomoci, pokud nebudeme souhlasit s tímto textem a budeme si myslet, že není na úrovni předložených výzev. Děkuji všem a na závěr bych rád ještě poděkoval Marku Savinskému, předsedovi rady, protože tomu do velké míry vděčíme za zahájení této formy dialogu mezi parlamentem a radou o reformě SZP. A zároveň bych rád také poděkoval všem ministrům zemědělství, kteří jsou zde zastoupeni a komisaři Čološovi, který se jako vždy nevyhýbá našemu přímému setkání a je vždy otevřen přímému dialogu. Na závěr, pane předsedo, bych rád pozdravil zpravodaje delegované tímto parlamentem. Je to Luis Manuel Capula Santos ze skupiny socialistů a demokratů a Michela Dantena a Giovanniho Laviu z Evropské strany lidové. A teď už předávám slovo Marku Savickému. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji mnohokrát. Zdravě, drazí goště. Vážení ministři, vážení hosté, pane předsedo, vážení kolegové, vážení páni ministři, vážení hosté, vážení účastníci dnešního zasedání. Jak řekl právě pan předseda Buzek, tato diskuse je skutečně historická. Pro mě osobně je to skutečně pravda, protože naše předsednictví uplatňuje veškeré nové postupy, co se týče Lisabonské smlouvy, především postup spolurozhodování a také zahojeme velice otevřenou diskusi, která se týká společné zemědělské politiky. A třetí důvod je, že se jedná o první polské předsednictví od doby našeho vstupu do Evropské unie. Myšlenka této otevřené diskuse se zrodila během neformálního setkání Rady ve Vroclavi v září letošního roku a tato iniciativa vzešla od pana předsedy de Castra a také zešla ze strany pana komisaře, pana Čološe a také z mé strany. Doufám, že se nám podaří otevřít diskuse v rámci Evropského parlamentu a právě v tomto kontextu, v kontextu této reformy, této politiky, je situace velice složitá, protože musíme naplnit očekávání spotřebitelů, musíme naplnit očekávání budoucnosti a zároveň také musíme propojit zájmy jak výrobců, tak farmářů. V září jsme se rozhodli, že uspořádáme tři diskuse v Evropském parlamentu. První diskuse je diskusí mezi ministry zemědělství, mezi europoslanci. Dále 23. listopadu budeme mít druhou diskusi, kde dojde k setkání eh, s organizacemi farmářů. Budeme tedy hovořit s těmi, kteří jsou té první linii, to znamená, jsou to ty nejvíce zainteresované strany. A třetí diskuse se bude konat 7. prosince má to být setkání odborníků, kteří budou hodnotit návrh ze strany Evropské komise a také zároveň AKI, eh, která bude vytvořena k danému datu. Jedná se o legislativní balíček, eh, který obsahuje sedm nařízení, které připravil pan komisař Čološ během října na radě ministrů předložil tento balíček a v podstatě tehdy už došlo k určitému vyhodnocení tohoto návrhu. Tehdy tento návrh nebyl přijat s velkým nadšením, takže z tohoto důvodu právě chceme pokračovat v dané diskusi, chceme tento dialog povznést na vyšší úroveň. Během jednoho týdne se sejdeme na půdě rady, kde budeme hovořit detailně s ministry zemědělství právě o přímých eh, platbách. V prosinci budeme hovořit eh, o rozvoji venkova. To je tedy harmonogram, který byl navržen polským předsednictvím, takže na této trnité cestě, která má vést ke reformované společné zemědělské politice, chceme maximálně přiblížit naše stanoviska, naše názory. Uvědomujeme si, že stojíme před ohromnou výzvou. Stav situace od roku 2008 v oblasti společné zemědělské politiky se týká nás všech. Máme zde velké výzvy v oblasti životního prostředí, stojíme před velkými problémy a také eh, jsou zde velká očekávání ze strany našich farmářů a občanů. Také máme určité cíle, které jsou stanoveny ve smlouvě. Jsou to věci, které musíme stále ještě implementovat. To tedy znamená, že veškeré naše povinnosti neustále narůstají. Tento návrh je tedy takovým odrazovým můstkem a doufám, že se nám spolu podaří jasně formulovat eh, jasnější a lepší eh, společnou zemědělskou politiku. To je cílem polského předsednictví. Chceme zajistit, aby společná zemědělská politika byla jednodušší, snažší, co se týče jednotlivých předpisů a pravidel, abychom se mohli lépe adaptovat eh, vůči budoucím výzvám. Aby evropské zemědělství bylo konkurenceschopnější ve světovém měřítku. Takže Pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych vám moc poděkovat za organizaci dnešního setkání. Myslím si, že to je velice dobrý začátek pro naše těžkou cestu, která nás, doufám, přivede k tomu, abychom vytvořili společnou zemědělskou politiku. Eh, Děkuji. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval Evropskému parlamentu a radě za uspořádání této debaty po předložení návrhu na reformu společné zemědělské politiky ze strany komise. A především bych rád poděkoval předsedovi Buskovi za to, jakou pozornost věnuje této politice, která je, jak často říkám, možná jediná skutečně komunitární politika ekonomického charakteru. A je to také poprvé, co je Evropský parlament plně zapojen do tohoto rozhodovacího procesu. A myslím si, že otevřít možnost dialogu mezi parlamentem a radou, které budou spolu rozhodovat na základě návrhu komise, to je skutečně historická chvíle, stejně jako je historický proces spolurozhodování, který se poprvé vztahuje na politiku společenství, která bude mít mnohem větší dopad než jakékoliv rozhodnutí o jakékoliv jiné rezortní politice, protože my tady společně na úrovni společenství rozhodneme o něčem, co potom bude platit ve všech členských státech a ve všech regionech. Proto jsem velmi rád, že debata o této politice je velmi živá, což je samozřejmě normální. Minulý rok jsme zahájili s veřejnou debatou. Teď pokračujeme v debatě nad návrhy, které dnes leží na stole. Ale bude také nutno, abychom se rozhodli, nejen abychom se vyjadřovali k jednomu či druhému bodu, ale abychom se rozhodli u všech bodů jako o celku, protože to je specifikum politiky společenství. Nemůžeme ponechat stranou věci, které nás nezajímají, a vzít si jenom ty věci, které nás zajímají. Musíme se rozhodnout u všech těchto bodů a o všech těchto bodech a je nutno, aby všechny tyto body byly předloženy jako jeden jediný návrh, aby se celá politika udržela svou sounáležitost. Také je důležité zdůraznit, že budeme přijímat politická rozhodnutí, ovšem o technických nástrojích, které budou používány v terénu. Evropská komise předložila balíček návrhu, který je tedy konzistentní, je také objemný, je to spousta stran, spousta informací. A já si myslím, že zajímavé je také eh, prohloubit obsah eh, těchto záležitostí, protože zaujímáme k tomu různá stanoviska, ale nejdříve se musíme seznámit eh, dobře s tím, co vlastně bylo navrženo. A právě proto celá tato debata a řada konferencí, které navrhl Paulo de Castro spolu s Markem Savickým, následujícím týdnu. To vše bude velmi užitečné, protože bude možno rozpitvat tyto návrhy a dobře pochopit, co vlastně navrhujeme. Vyslechl jsem si velmi stručně reakce, které jsou zcela přirozené, protože každý se vyjadřuje, každý potom bude zapojen do rozhodovacího procesu, ale slyšel jsem a velmi často jsem četl v tisku debatu o bodech, které ještě nebyly rozpracovány objevovaly se zde poznámky k návrhům, které komise vůbec nepředložila, anebo se zde vyvozují závěry o věcech, které nikdy takto nebyly předloženy v legislativním návrhu komise. A právě proto si myslím, že budeme mít příležitost zajít více do hloubky a podívat se do větší hloubky na tento návrh, který je koherentní. Chci ujistit Paolo de Castra, že to, co teď komise předkládá, je zcela konzistentní, zcela v souladu s tím, co komise předložila v rámci sdělení v listopadu minulého roku. Samozřejmě, můžete nesouhlasit s určitými součástmi tohoto návrhu, ale bereme zde v úvahu otázku výroby potravin, bereme v úvahu také to, že třeba podporovat zemědělce v tom, aby udržitelným způsobem zvyšovali produkci. Hovoříme zde o řízení trhu s finanční podporou, která by vedla, motivovala zemědělce k tomu, aby udržitelně zvyšovali výrobu. Všechny tyto návrhy vycházejí z globální vize této reformy. Tato globální vize zahrnuje jak potřeby zemědělců, aby mohli nadále pokračovat ve své činnosti, ale také očekávání evropských občanů. A zde opakuji, že společná zemědělská politika je veřejnou politikou a pokud tato veřejná politika není schopna sladit obě dvě části nebo obě dvě strany, kterých se to týká, to znamená zemědělce jako přímé příjemce této pomoci a veřejnost, která je vlastně nepřímým příjemcem této pomoci tím, že spotřebovává zemědělskou výrobu, obývá venkovské oblasti a tak dále, tak pokud prostě nesladíme zájmy obou stran, bude společná zemědělská politika jen přispívat k tomu, že se bude prohlubovat eh, propast, která existuje mezi zemědělci na straně jedné a na druhé straně evropskou společností. Já si myslím, že jako politikové nemáme právo jít tímto směrem. My musíme hájit zemědělce, aby mohli i nadále dělat svou práci ve veřejném zájmu, zájmu společnosti. A právě tímto směrem se náš návrh ubírá. Rychle se vrátím k otázce rovnováhy mezi tím, že na jedné straně je třeba více produkovat a na druhé straně je třeba udržitelně využívat zdroje. Bylo zde řečeno, že SZP bude brzdit eh, výrobu potravin, zatímco v budoucnosti budeme potřebovat eh, zdvojnásobit výrobu potravin. Jiní zase říkají, že environmentální opatření, která navrhujeme, znamenají jen takový greenwashing, že zde vlastně vůbec nebereme v úvahu potřeby správného a ekologického řízení přírodních zdrojů. Máme zde dvě tyto stanoviska a myslím si, že to jasně svědčí o tom, že zde máme návrh, který je vyvážený, který na jedné straně podporuje zemědělskou výboru, ale na druhé straně také motivuje zemědělce k tomu, aby pracovali udržitelným způsobem. Nejedná se o politiku, jejímž jediným cílem je zpráva krajiny. Jedná se o politiku, která také usiluje o produktivní zprávu zemědělské krajiny a o udržitelné využívání zdrojů. Vynaložili jsme velké úsilí na to, abychom využili výzkumu a inovace v zájmu udržitelného zvyšování zemědělské produkce. Myslím si, že v budoucnosti není jiná cesta k tomu, aby se zvýšila produktivita zemědělské výroby udržitelným způsobem, pokud nebudeme uplatňovat v praxi, v terénu, výsledky zemědělského výzkumu. A myslím, že o tom velmi jasně svědčí také rozpočet, který chceme vynaložit na zemědělský výzkum. Chceme tohoto rozpočtu využít co nejrozuměji a chceme dosáhnout toho, aby zvyšování produktivity zemědělské výroby probíhalo udržitelně s tím, že budou efektivně využity znalosti a vědecké poznatky. Zachováváme také specifickou podporu znevýhodněným oblastem, abychom mohli vše produkovat v Evropské unii i v těch znevýhodněných oblastech. A zde velmi jasně hovoříme o tom, že bude zachována tato podpora. Rozhodli jsme se také zachovat a lépe spravovat eh, podporu vázanou na produkci v oblastech, kde hrozí, že zanikne zemědělská výroba s ohledem na specifické podmínky. Všechna tato opatření tedy si kladou za cíl podpořit eh, zemědělskou produkci a produktivitu zemědělské výroby. Předložili jsme také udržitelné nástroje pro řízení trhu. Hovořili jsme také o tom, že je třeba, aby tržní opatření se přeměnila ve skutečnou záchranou síť. Zmíním se také o otázce ekologické konkurenceschopnosti prvního pilíře. Myslím si, že musíme usilovat o výkonnost zemědělství, ale musíme to dělat tak, abychom nepoškozovali přírodní zdroje. A myslím si, že zemědělci to pořád nechtějí stavět do kontrastu se správným využíváním přírodních zdrojů. Já si myslím, že zemědělci už eh, v celé řadě oblastí Evropské unie velmi rozumně využívají přírodní zdroje. A já si myslím, že veřejná politika, která podporuje zemědělství, Toto musí vzít v úvahu. Když hovoříme o zvyšování zemědělské výroby a produktivity zemědělské výroby, tak se na tom všichni shodneme. Je třeba zvyšovat produkci a produktivitu, ale myslím si, že v Evropě nemůžeme zvýšit produkci tím, že zvýšíme plochu, ale naopak musíme zlepšit zprávu eh, a řízení těch ploch, které už obděláváme, které už využíváme k zemědělské výrobě. Tyto dvě věci je třeba provázat. Opatření, která jsme za tímto účelem navrhli, byla navržena tak, abychom dosáhli výsledku, aniž bychom museli příliš zvyšovat administrativní zátěž. Vy říkáte, že administrativní zátěž se zvyšuje. Sám Evropský parlament žádá komisi, aby zajistila lepší řízení rozpočtu, který je alokován pro různé politiky. A to právě chceme. Pokud chceme dosáhnout cílu, tak si je musíme stanovit, pokud chceme mít výsledky. Musíme si stanovit cíle. Není možné jen dávat peníze a nepožadovat nic zpět. Evropský parlament, a to je přirozené, je zodpovědný také vůči evropským občanům, vůči svým voličům, je zodpovědný za náležitou zprávu finančních prostředků a právě proto Evropský parlament žádá komisi, aby se, zajist, aby se ujistila o tom, jakým způsobem jsou tyto zdroje využívány. A právě to děláme, když navrhujeme určitá opatření, chceme, aby tato opatření přinesla výsledky. A my ty výsledky chceme měřit co nejjednodušším způsobem. Zjednodušení. Ještě tedy k tomu administrativnímu břemeni. Když se podíváte do programu rozvoje venkova, tak tam navrhujeme novou zprávu pro tuto politiku rozvoje venkova aby členské státy měly maximální flexibilitu a aby tato opatření mohla být využívána co nejjednodušším způsobem. Myslím si, že v současné situaci to, co navrhujeme, je jednodušší mechanismus, který bude lépe odpovídat potřebám členských států. Takže zde opravdu jsme se snažili o zjednodušení. Snižujeme také administrativní zátěž eh, v kontrole opatření na ekokondicionalitu, ekologickou podmíněnost. Tím se snižuje administrativní zátěž i pro příjemce, i pro členské státy. Členské státy a regiony, které správně využívají finanční zdroje, budou moci také postupně snížit počet kontrol, pokud bude potvrzeno, že správně využívají finanční zdroje. To je také zjednodušení oproti současnému systému kontrol. Máme zde schéma plateb eh, pro drobné zemědělce. To nám umožňuje zjednodušit systém kontrol pro 33 příjemců z oblasti SZP, ovšem pokrývá to pouze 3 zemědělské půdy. To je důležité zjednodušení, a to jak pro administrativy, tak jak pro úřady, tak i pro zemědělce. Opatření na ozelenění. Tam jsme vyškrtli všechna opatření, o kterých jsme diskutovali v rámci veřejné rozpravy. Navrhli jsme pouze ta opatření, která se snadno kontrolují. Pokud se podíváme na cíle, které jsme si stanovili, z nástroji navrženými v rámci SZP, a pokud se podíváme zároveň na administrativní zátěž, tak si myslím, že zde opravdu nemůžeme hovořit o zvýšení administrativní zátěže. Ačkoliv neustále se musíme ujistit v tom, že budeme mít představu o tom, co se s těmi penězi děje, jakým způsobem jsou vynakládány. A na závěr. Byli jsme věrni tomu, na čem jsme se dohodli v průběhu různých diskuzí. Zajistit nebo tedy přeměnit tržní opatření ve skutečnou záchranou síť, která nám bude umožňovat předcházet krizím. Posílíme tradiční nástroje, například soukromé skladování a veřejnou intervenci. Tímto způsobem budeme schopni jak předcházet krizovým situacím, tak také rychle jednat v okamžiku, kde krizová situace nastane. Navrhujeme také nástroje, které v současné době neexistují abychom mohli reagovat na složitou situaci na trzích. Jedná se o systém zajištění a pojištění Pokud se zamyslíme nad tím, jakou roli hrají a měly by hrát organizace zemědělců při řízení trhu, tak si myslím, že je jasné, že veřejné orgány by se neměly ve zvýšené míře zapojovat do řízení trhu, ale právě by to měly být organizace producentů, organizace zemědělců které se budou více podílet na řízení trhu. A musíme vytvořit finanční nástroje pro to, aby mohli na tomto pracovat. A pokud se nám to podaří, tak si myslím, že budeme mít i dobré řízení trhu a zároveň umožníme trhu, aby producentům vysílali ty správné signály. To bylo tedy pár informací k tomu, abych vám ukázal, že návrh komise je vyvážený je to návrh určený Evropské unii o 27 členech. Je to návrh, který bere v úvahu rozmanitost evropského zemědělství, ale cílem je zachovat konzistentnost naší společné zemědělské politiky. Samozřejmě, Paolo, komise bude otevřena jakékoliv debatě, jejímž cílem bude vylepšit tento návrh. Jediná věc, o kterou teď žádám, je, abychom prohloubili návrhy, které jsme předložili. Jsou to technické návrhy, to je pravda, ale politická debata musí vyústit eh, v rozhodnutí o technických nástrojích, které budou používány v praxi a které musí být efektivní. Děkuji, Paolo, a jsem otevřen jakékoliv debatě. No, avremo dubbi. O tom nepochybujeme, drahý pane komisaři. Tvá komise s námi určitě bude spolupracovat, abychom společně rozpracovali všechny body této reformy. A nyní Mete Gierskov, ministrině Dánska zemědělství, zde bohužel není kvůli problémům s leteckou přepravou, takže okamžitě dávám slovo Kyperskému ministrovi zemědělství Sofoklisovi Letrarisovi. Prosím. Kyrie proedre tu Eurokinovulíu, kyrie proedre tis Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo výboru pro zemědělství, pane komisaři, vážení zástupci rady, dobré odpoledne všem. Na úvod bych chtěl poděkovat za tuto iniciativu, za uspořádání tohoto setkání a chtěl bych také poděkovat za to, že jste mi dali příležitost, abych pohovořil k jako účastníkům tohoto setkání. Máme se zástupce rady, parlamentu, národních parlamentů, eh, tedy vlád, čili je to skutečně historická událost, eh, kdy můžeme prokázat, že tyto jednotlivé instituce mohou spolu náležitě spolupracovat a mohou zajistit, aby tento proces eh, byl završen úspěchem, úspěšnou reformou společné zemědělské politiky, protože skutečně se jedná o nejrozvinutější, nejsložitější politiku Evropské unie. Komise připravila návrhy, které obsahují eh, celou řadu návrhů, jsou nesmírně podrobné, takže bych chtěl poděkovat panu komisaři Čološovi za nesmírné úsilí, které vynaložil, aby vytvořil tyto návrhy a aby je mohl zrealizovat. Je tady celá řada nejrůznějších eh, výzev, eh, které jsou nesmírně složité a také se nacházíme v období krize. Je tedy velice důležité, aby tento úkol byl korunovan úspěchem. Eh, čili budu sedět doslova v horkém křesle v druhé polovině roku 2012 eh, a doufám, že přispějeme k třem předsednictvím, jak eh, polskému předsednictví, tak dánskému předsednictví a podaří se nám na závěr dohodnout na společné zemědělské politice. Pochopitelně jsme malou zemí, máme omezené zdroje, které máme k dispozici, to si plně uvědomujeme a také si uvědomujeme, jak je tato problematika složitá. Nebudeme ale bojovat sami za sebe, za své zájmy, ale Budeme naopak naplňovat společné cíle v konstruktivním duchu. A věřím, že přispějeme k těmto snahám jak Evropského parlamentu, tak Evropské rady. Čili chtěl bych již předem říci, že Kypr velice pozitivně hodnotí návrhy, které byly předloženy Evropskou komisí. Jedná se o konvergentnost do, do roku 2020. Jedná se o strategii 2020. Musíme se vydat takzvanou zelenou cestou. Musíme také dát prostor vývoji a výzkumu, inovacím. Musíme také náležitě využít eh, veřejné statky. Musíme také řešit otázky, které nám přináší eh, klimatické změny. Musíme dělat vše pro to, abychom vyšli vstříc potřebám zemědělským subjektům, farmám, jak velkým, tak malým a také co se týče jejich činnosti. Nespíme dopustit, aby došlo k marginalizaci kohokoliv. Musíme také zajistit, aby víceletý finanční rámec byl naplněn, to je také nesmírně důležité a zcela jistě všichni budeme sledovat, jak se tento sektor bude vyvíjet. A všichni, myslím, uděláme vše pro to, abychom přispěli k tomuto balíčku, k těmto návrhům. Já si myslím, že tento, eh, toto setkání je nesmírně důležité, protože zvyšuje povědomí o tom, jak důležitá je společná zemědělská politika, jak velké výzvy nás v budoucnosti čekají. I co se týče naplňování strategie 2020. Takže pevně věřím, že v rámci úzké spolupráce spolupráce mezi jednotlivými institucemi budeme schopni pracovat na těchto předložených návrzích a budeme moci dále rozvíjet tento balíček komise a podaří se nám skutečně zjednodušit způsob, jakým funguje společná zemědělská politika. Ano, společná zemědělská politika je velice důležitá, má velké s a skutečně musíme udělat eh, vše proto, abychom doslova zazelenili ten první pilíř. Musíme také prosadit návrhy, které podpoří malé farmáře. Věřím, že to napomůže společné strategie a také eh, to zapadne do dalších eh, strategií, které vypracováváme pro ostatní sektory. To bude základ, na kterém budeme stavět náš druhý pilíř společné zemědělské politiky. Druhý pilíř nesmí zaznamenat eh, žádná spoždění. Musíme zajistit, eh, aby programy pro rozvoj venkova byly spuštěny. Společná zemědělská politika musí být vyvážena, to znamená, jeden pilíř se nesmí rozvíjet na úkor druhého. Co se týče klimatických změn, co se týče této dimenze, Kypr si myslí, že musíme bojovat proti eh, klimatickým změnám, musíme snížit emise a musíme také zajistit eh, sekvestraci uhlíku, aby nedocházelo k emisím plynů uhlíku a musíme také zajistit, aby zemědělství fungovalo nážitým způsobem, i když klimatické změny mají negativní dopad. Musíme také vytvořit taková kritéria, která budou moci odpovídat eh, tomu širokému rozsahu klimatických změn. Myslím si, že všichni si uvědomujeme, že pokud eh, lidé budou opouštět půdu, tak zcela jistě už tento krok je špatný pro klimatické změny. Na Kypru například máme určité oblasti, které jsme obdělávali, které byly ovšem opuštěny a to je vysoce negativní, protože dochází k erozi této půdy, dochází k tomu, že země půda je opuštěná. A k tomu nesmí docházet, protože tato půda je úrodná. A tím bychom neprospěli ke zlepšení životního prostředí. Týká se to především eh, středomorské oblasti, nicméně věřím, že takovéto trendy mohou být eh, eh, i v jiných částech Evropské unie. Eh, dále je to otázka také fondů, které jsou uplatňovány v rámci druhého pilíře. Když se podíváme na návrh komise, eh, především na otázku hodnocení dopadů, tak eh, je důležité, abychom měli realistické scénáře, to znamená scénáře, které budou odpovídat potřebám prvního pilíře. Myslím si, že je velice užitečné uplatňovat takovýto postup. Zcela jistě tento návrh ještě můžeme dále zlepšovat a věřím, že všichni se do tohoto postupu zapojíme a zajistíme, aby tento návrh byl kompaktní, aby byl rozumný a budeme tedy takovýmto způsobem konstruktivně spolupracovat. Myslím si, že je tady hodně dobré vůle a věřím, že díky této dobré vůli budeme moci prosadit tyto návrhy. Děkuji. Děkuji ministru Sofoklisovi. A teď jsou na řadě zpravodajové. Jako první má slovo Luis Capula Santos. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený předsedo Evropského parlamentu, vážení členové panelu, dámy a pánové. Rád bych začal tím, že vám poděkuji za to, že jste přišli sem na toto jednání a angažujete se v této iniciativě. Myslím, že to dobře symbolizuje vůli všech institucí spolupracovat plodným způsobem. Jménem eh, své politické frakce jako zpravodaj chci říci, že jsme všichni k dispozici pro spolupráci s ostatními poslanci, komisí i radou. SZP je jedna z nejstarších politik a ta nejspolečnější, aby se tak řeklo, politika v Evropské unii vůbec. Je založena na principech prosperity a solidarity, které inspirovaly celou Evropskou unii. Nesmíme zapomínat, že zemědělství eh, po celém světě představuje naše základní hodnoty, naši kulturní identitu. Tím pádem se musíme začít vyrovnávat s obtížnostmi, které, eh, které potkáváme mimo jiné i s se sobectvím, které vidíme u některých členských států. Úprava SZP podle nového světového kontextu znamená, že tato politika musí být spravedlivější pro regiony, členské státy a farmáře a zároveň musí být konkurenceschopnější a přivětivější vůči životnímu prostředí, nastavena na potřeby spotřebitelů a daňových poplatníků. Není vůbec jednoduché tyto všechny faktory zohlednit. A to je právě naše odpovědnost. To je odpovědnost, které se my musíme zastat a pracovat, spolupracovat na vyřešení tohoto problému. Komise už vytvořila určité návrhy, jejichž cíle jsou v podstatě se stanoviskem parlamentu. Se stanovisky, která byla v parlamentu přijata. Parlament se k tomuto tématu vyjadřoval letos již dvakrát. Zejména tím, že schválil obě zprávy pana Dese i pana Láje velkou většinou. Nyní je otázka zamyslet se nad tím, jakým způsobem tato opatření prosadíme. Z politického společenství ze sektoru farmář, farmářů vidíme zatím z mnohých členských států spíše reakce kritické a částečně sdílíme. Faktem je, že rozpočet zatím není vůbec adekvátní, což bylo řečeno i ve stanoviscích parlamentu, zejména když se podíváme na to, že přímé platby, které jsou srdcem této reformy, budou rozdělovány pouze na základě historické situace, což je naprosto neopodstatnitelné, zejména když se podíváme na navazování těchto pladeb pro jednotlivé farmáře. Zde si myslím, komise eh, obrací věci trošku na ruby. Národní obálky by měly být určovány pouze tehdy, kdy jsou provedeny potřebné výpočty. Samozřejmě můžeme mít různé opravné mechanismy za předpokladu, že se objeví, objeví nerovnosti, tak to konec konců fungovalo po celou dobu trvání společné zemědělské politiky. A to je právě to klíčové téma, na které se musíme zaměřit. Je to téma, kde bude zapotřebí nejvyšší politická angažovanost. Nicméně já jsem si jist, že můžeme dosáhnout Eh, uspokojivého, postav, eh, uspokojivého stanoviska, i pokud jde o ta ostatní témata, například o ozelenění nebo o tržní intervence a o další priority, například pro rozvoj venkova, pro rozhodnutí, co je potřebné a co není, a pokud jde o propojování jednotlivých pilířů s ostatními strukturálními fondy. V rámci naší skupiny budeme všichni spolupracovat na tom, abychom toto téma posunuli správným směrem. Já jsem přesvědčen, že ostatní instituce i politické frakce zde v parlamentu se na tomto budou aktivně podílet a že toto brzy převedeme do skutečnosti. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Michel Danten. Michele. Děkuji, pane předsedo. K otázce společné organizace trhu bych rád na začátek uvedl dvě připomínky. Ve zprávě Alberta Desse se Evropský parlament vyslovil pro posílení role producenta v potravinovém řetězci. O několik měsíců později ve zprávě Josefa Bového o, fungu, o fungování tohoto řetězce jsme říkali, že bohužel tato role neustále klesá o více než 10% ročně. My musíme tuto situaci rozhodně vyřešit. Druhá připomínka. Nedávná historie nám ukázala, že pouze zákon trhu pro zemědělské produkty nebyl sám schopen ušetřit nás krizí, které by zasáhly zemědělství a potravinářský průmysl. Ke krizi zemědělství se připojuje klimatická krize a zdravotní krize. Producenti čím dál hůře těmto krizím čelí, protože jejich marže neustále klesá. Návrh Evropské komise obsahuje zajímavé prvky, odpovědí na tyto otázky, ale jasně také svědčí o tom, že zákon trhu ohrozil ten původní velkorysý přístup. Musíme dosáhnout toho, aby trh a otázka zásob byly čím dál transparentnější. Společné úvahy musí vést k tomu, abychom ještě více rozpracovali tento návrh. Důležité ovšem je, abychom společně znovu definovali právo konkurence, které se vztahuje na zemědělství a potravinářský průmysl. Nemůžeme dovolit, eh, aby se tato skupina velkých distribučních řetězců stala mastodonty a fungovala jako kartely. Ve chvíli, kdy se zemědělci snaží združovat, aby získali nějakou váhu na trhu. Fungování trhu vyžaduje velkou reaktivitu ze strany Evropské komise. To je samozřejmě úkolem Evropské komise a my nechceme Evropskou komisi tohoto úkolu zbavovat, ale musíme si položit otázku, která se týká aktů přenesené pravomoci a dalších aktů, které by zítra už mohly platit a které spadají do pravomoci Rady ministrů i Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, Micheli. A nyní má slovo Giovanni Levia. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo komise, pane předsedo rady, pane komisaři. Drazí kolegové, je mi potěšením zúčastnit se dnešního zasedání, protože si myslím, že i pro nás zpravodaje pro reformu v rámci zemědělského výboru Evropského parlamentu je důležité, abychom si mohli vyslechnout všechny aktéry z oblasti zemědělství, ze všech eh, členských států, abychom si mohli vyslechnout, jaké jsou jejich názory na návrh komise. Společná zemědělská politika je historickou politikou Evropské unie, první politikou, která vždy využívala největší množství finančních zdrojů která vždy fungovala tak, že se scházeli zástupci všech členských států, aby hledali společné stanovisko. Dnes je zde jasná otázka přidané hodnoty společné zemědělské politiky. Je jasné, že společně můžeme dosáhnout mnohem lepších výsledků než členské státy, kdyby jednali o samotě a měli svou národní zemědělskou politiku. Z toho jasně vyplývá, jaký je evropský smysl zemědělské politiky. A na tuto evropskou politiku se musíme zaměřit. Je ale pravda, že zemědělská politika potřebuje zdroje. A v návrhu Evropské komise o naplánování zdrojů, které jsou určeny na novou zemědělskou politiku, vypadá tak, že zde máme zmrazení v reálných hodnotách z roku 2011. Nicméně v následujících letech bude v evropském rozpočtu postupně klesat část určená na zemědělství a to je věc, kterou rozhodně nemůžeme ignorovat. Je jasné, že evropská zemědělská politika musí jít ruku v ruce s víceletým finančním rámcem. A to mě, pane komisaři, dělá starosti, protože vy víte, jak schválení nového finančního rámce může technicky proběhnout jednomyslně ze strany členských států. A to v okamžiku krize, v okamžiku, kdy je velmi složité najít společnou pozici, je věc, která nám nemůže než dělat starosti. A právě proto se musíme i v Evropském parlamentu zamyslet nad tím, zda bychom neměli přehodnotit své stanovisko k návrhu reformy společné zemědělské politiky než budeme vědět, jaké bude mít eh, společná zemědělská politika k dispozici prostředky, můžeme velmi těžko završit svou práci. Musíme tedy jasně vědět, eh, jak to bude vypadat se schválením víceletého finančního rámce a rozpočtem pro společnou zemědělskou politiku. Pokud jde o načasování, po původní načasování, tak zde můžeme očekávat, eh, že dojde k určitému spoždění ohledně původnímu očekávání. Bude obtížné určit, eh, kolik peněz budeme potřebovat nebo kolik budeme využívat na ozelenění prvního pilíře, když nebudeme vědět, kolik budeme mít eh, k dispozici prostředků jako celku. Bude velmi těžké definovat pravidla financování, když nebudeme vědět, o čem vlastně mluvíme. Je jasné, že tuto práci musíme udělat společně, ruku v ruce s revizí víceletého finančního rámce. Jedna věc mi dělá starosti, a to řeknu hned na úvod, a sice pokud jde o přizpůsobení starých nařízení Lisabonské smlouvě, myslím, že to, že postupujeme tak pomalu při dosahování dohod, může vést k tomu, že se zde budou překrývat dva režimy a neusnadní to průběh reformy. Musíme se nejdříve zaměřit na to, jakým způsobem rychle uzavřít přizpůsobení těchto nařízení Lisabonské smlouvy a teprve potom se zaměřit na reformu jako takovou. A na závěr bych rád řekl, že bych byl rád, kdyby finanční nařízení, které se bude týkat reformy společné zemědělské politiky, bude transparentní a bude obsahovat také sankční mechanismy. Velmi často členské státy Evropské unie měly paušální škrty a nebyly tak často používány individuální přístupy. Děkuji, Giovanni. A nyní zahájíme první část debaty, dám slovo dvěma ministrům a potom dvěma poslancům. Jako první Sami Laurel z Belgie a potom eh, bulharský ministr. Nejdříve tedy Sabin, prosím, tři minuty. Děkuji, Paula. Chci poděkovat tobě i Markovi za uspořádání této schůze. Je to poprvé, kdy se scházíme v tomto složení a to ukazuje, jak by ty naše diskuze měly být provázány. Jedná se o proces spolurozhodování. Pokud je o ten návrh, nebudu zacházet do detailu. Chci jenom zdůraznit určité pozitivní aspekty. Je dobře, že zde něco už máme jako základ, můžeme začít pracovat eh, na konkrétním základě. Za druhé, některá z opatření jsou pozitivní, především opatření pro mladé zemědělce, i když nejsou dostačující návrh naléhavých opatření, to nám velmi chybělo, když zde byla mléčná krize a tak dále. Další pozitivní opatření spočívají v tom, že bychom umožnili organizacím producentů, aby se strukturovali a aby měli větší vyjednávací pravomoci. To tedy byly pozitivní body. Bohužel mám zde i několik negativních bodů. Především, a to je možná ten největší problém, pokud je o to, jak jsme se na to dívali my, na ty staré texty nebo na ty texty, ze kterých vycházíme, Jde o to, že zde nevidíme ani zjednodušení, ani zvýšenou transparentnost, spíše naopak. Já jsem eh, to přirovnala na radě k lazaním. Tam máme několik vrstev, eh, několik chutí, ale je velmi těžké mít takový obecný náhled na zjednodušení. Za druhé, návrh na redistribuci, redistribuci mezi členskými státy a v rámci členských států se rozhodně nezaslouží naši podporu. Uvedu belgický příklad. My v Belgii budeme jedna z těch zemí, která přijde o nejvíc i když naši zemědělci jsou z těch nejproduktivnějších v Evropské unii. Máme také územní specifika, která vůbec nejsou zohledněna, například příměstský aspekt. Třetí negativní aspekt se týká ozelenění. Souhlasíme tedy s cílem ozelenění, ale rozhodně nesouhlasíme s navrhovanými opatřeními. Jsou podle nás příliš složitá a příliš nákladná. Vyžadujeme mnohem větší flexibilitu. Čtvrtý negativní bod je návrh eh, upuštění od cukrových kvót od roku 2015. Víme, že to je sektor, který prošel velkou reformou v roce 2005. Teď žádáme o nějaký čas na adaptaci. Nejsme proti zrušení kvot, ale ne v roce 2015. Pokud jde o druhý pilíř, i zde souhlasíme s celou řadou cílů jsou zde některé body, s nimiž nesouhlasíme, například definice znevýhodněných oblastí. Ale abychom mohli provést techničtější analýzu, jak říkám, jsou to technické texty, tak bychom měli mít k dispozici mnohem přesnější čísla, pokud jde o návrhy komise a pokud jde o rozdělení mezi jednotlivými členskými státy. Já nejsem první, kdo tyto čísla žádá. A na závěr bych ráda řekla, že v návrzích komise zde chybí jeden velmi zásadní bod. A sice nic zde není navrženo, aby se bojovalo proti metle, která postihuje jak zemědělce, tak i spotřebitele, a sice extrémní volatilita cen. V tom návrhu zde nic konkrétního nevidíte. Belgie se vždy konstruktivně účastní debaty a mohu slíbit, že tomu tak bude i do budoucna. Děkuji. Děkuji, Sabin. A nyní má slovo Miroslav Najvenov, bulharský ministr zemědělství. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost. Chtěl bych také poděkovat eh, komisi, polskému předsednictví, že můžeme vést eh, společnou diskusi o této společné zemědělské politice, která je nesmírně důležitá, že můžeme hovořit o základech budoucí společné zemědělské politiky. Chtěl bych eh, hovořit o některých prvcích tohoto návrhu a chtěl bych také říct komentář co se týče ozelenění a specifických podpor a koheze, co se týče přímých plateb, tak eh, ty jsou nesmírně důležité a představují podporu pro naše zemědělce. Často slyšíme, že cíle společné zemědělské politiky jsou takové, abychom řešili místní velké výzvy, před eh, kterými stojíme. musíme zajistit tedy náležité financování z evropského rozpočtu. Co se týče redistribuce mezi členskými státy a v rámci jednotlivých členských států je nesmírně důležité. Takže pevně věříme, že všichni zemědělci eh, budou mít rovné zacházení a také eh, budou mít rovné podmínky ve svých zemích eh, původu. Co se týče korekcí přímých pladeb, a záloh, tak eh, máme dojem, že je zapotřebí, abychom měli ambicioznější opatření, co se týče konvergence. Pro Bulharsko a Rumunsko bychom si přáli, aby platby byly do roku 2014 a ne tedy později a Tato podpora je nesmírně důležitá pro bulharské a rumunské farmáře, aby také mohli působit na evropském společném trhu. Co se týče ozelenění, tak eh, zavedení ekologických opatření je nesmírně důležité. Myslíme si, že zapotřebí je, abychom ovšem zajistili větší flexibilitu co se týče procent, aby jednotlivé členské státy mohly řešit své vlastní ekologické problémy, které jsou specifické pro jednotlivé státy. Dále ceníme si možnosti poskytovat podporu, která je založena na podmíněnosti, tedy podmínkách v jednotlivých členských státech. To podpoří konkrétní sektory, které mají své vlastní problémy. Co se týče dalších opatření, 150 tisíce euro. Myslíme si, že opět zde by opatření mělo být flexibilnější a členské státy by měly mít možnost lépe zpravovat eh, finanční prostředky v rámci prvního i druhého plíře a myslíme si, že jednotlivé transfery by měly být eh, flexibilnější. Co se týče referenčního roku 2011, tak eh, to je nesmírně významné, co se týče projektu, který je prezentován pro rok 2014. Bulharsko má větší území, než bylo předpokládáno v daném projektu. A tato tendence se bude zvyšovat. Co se týče intervencí na trhu, co se týče jednotlivých sektorů, jsme pro aplikaci různých nástrojů. Myslíme si, že opatření, co se týče eh, zajištění zajištění bezpečnosti potravin, je také důležité a skutečně pro nás velkou prioritou zajistit rozvoj venkova. Zajistit tento cíl, máme zde balíček nástrojů, například hodnocení rizik. Podporujeme veškerá opatření, která mají zajistit také větší spolupráci mezi eh, sektorem jak lesnictví, tak zemědělství, i mezi odborníky, A co se týče eh, návrhu 5% rezerv, tak eh, tento návrh komise můžeme podpořit. Děkuji, omlouvám se, pane ministře, ale je velmi důležité dodržet eh, čas, protože někteří kolegové budou muset odejít dříve, tak aby se na ně dostalo. Jako první má slovo Albert Des a potom Irače Garcia Perez, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo rady, vážený pane komisaři, vážení ministři a ministrině z členských stánů, vážení dámy a pánové. Parlament, rada a komise budou mít do budoucna velkou zodpovědnost pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Máme odpovědnost za více než 14 milionů zemědělců, kteří obhospodařují více než 170 milionů hektarů, Máme rovněž odpovědnost za víc než 500 milionů spotřebitelů, kteří e, musí mít k dispozici denně čerstvé zboží a máme zodpovědnost i za zhruba 10 milionů pracovních míst v oblasti zemědělství. Když se podíváme na zemědělství v Evropě za poslední desetiletí, vidíme, že se eh, stalo daleko udržitelnějším, pokud jde o rozpočtovou politiku. Když se používáme, po, podíváme na konkrétní diskuse máme dojem, že v eh, zemědělství eh, jsou právě ty největší deficity, ale to vůbec není pravda. Ty jsou úplně někde jinde. Když se podíváme na generace diskusí o zemědělské politice v Evropě, máme dojem, že eh, zemědělství se potýká s přehnanými přehnanými požadavky a že právě je potřeba omezovat zemědělství na půdě Evropy. Vážený pane komisaři, většina z těch 625 eh, stran, které jsme četli, u mě vyvolává dojem, že se na nás valí velká vlna nové demokracie a že komise počítá s tím, že právě uvalením eh, více byrokracie na evropské zemědělství dosáhne cíle. Já bych řekl, že je potřeba nejprve si přečíst návrhy, než je začneme kritizovat, páni kolegové. Pokud něco kritizujeme zároveň, musíme přijít s protinávrhem. To je úkol pro nás jako parlament a radu na příští měsíce najít chytré kompromisy, které zohledí rozdíly v Evropě a v zemědělském sektoru v Evropě. Já mám nájem, do, dojem, že tyto návrhy, které jsou před námi, tyto rozdíly nezohledňují. Zemědělskou politiku po roce 2013 je potřeba stanovit tak, aby měla dobrou perspektivu do budoucna. Musíme likvidovat nerovnosti, které existují, musíme likvidovat deficity, zejména tam, kde se hospodaří neudržitelným způsobem. Nebudeme mít bohužel čas vyřešit všechny pro, e, problémy, které máme, ale musíme se zaměřit na dostatečnou úroveň podrobností. Nakonec chci říci to, že i vzhledem k finanční krizi se musíme při budování této reformy připravit na to, že eh, naši zemědělci, zejména oni, nebudou chtít eh, být zavaleni novou vlnou byrokracie. Proto musíme eh, zejména pracovat velice aktivně na tom, aby zemědělci měli perspektivu, aby mohli zajišťovat potravinovou bezpečnost pro občany Evropy. Naším úkolem je vypracovat tento návrh tak, aby byl pro eh, zemědělce v Evropě potřebný a použitelný. Děkuji. Irače. Děkuji, Irače. Děkuji, pane předsedo. Vážení ministři, vážené ministrině, myslím si, že naše dnešní schůze může být příležitostí k výměně názorů mezi ministry zemědělství členských států, kde možná už mají jasné stanovisko ohledně hodnocení návrhu Evropské komise k reformě SZP a může to být srovnání se stanoviskem poslankyně a poslanců Evropského parlamentu. Není to první debata na toto téma, už jsme o tom debatovali. V každém případě tato výměna názorů mezi námi je důležitá. V předcházejících zprávách se tento parlament už vyslovil. A toto stanovisko je i nadále klíčovým stanoviskem k budoucí podobě společné zemědělské politiky. Chápu nejistotu, která se týká celé řady otázek, například rozpočtu. K tomu se už parlament vyslovil s tím, že nepřipustíme žádný škrt v rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku, protože pokud eh, sdílíme náhled na nové politiky a nové nástroje, tak se určitě shodneme na tom, že potřebujeme dostatečný rozpočet, abychom mohli těmto výzvám čelit. A proto budeme jako parlament trvat na tom, aby žádným škrtům nedocházelo. Někteří poslanci tohoto výboru už vyjádřili jisté pochyby ohledně návrhu komise. Pan komisař už naše názory zná. Říkal jste, že návrh Evropské komise bere v úvahu rozmanitost evropského společenství. Já si myslím, že v některých aspektech tomu tak není. Uvedu příklad. Paušál, který se zavádí, vůbec nebere v úvahu tuto rozmanitost a já si myslím, že bychom se všichni měli zamyslet nad tím, jak tento přístup změnit, abychom reagovali na různé situace různých sektorů v této oblasti. Je zde celá řada otázek, ale na závěr uvedu jednu konkrétní. Pan komisař říkal, že chce zachovat produkci ve všech oblastech Evropské unie. Příklad cukru je, myslím, jasným příkladem toho, jak špatné rozhodnutí může vést k ukončení výroby v některých územích. Proto si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak přepracovat návrh Evropské komise a jak se postavit k návrhu Evropské komise ohledně zrušení cukerných kvót v roce 2015. Myslím si, že všechny tyto debaty jsou otevřené. Jsou to debaty, které by nám měly umožnit vyměnit si názory a předložit návrh, který skutečně zaručí budoucnost zemědělství, zaručí udržitelnost a zaručí také to, že ve venkovských oblastech bude zůstávat obyvatelstvo, což je také záležitost, která je v současné době nejistá. Doufám, že v následujících měsících budeme mít příležitost obohatit tuto debatu a dospět k dohodě, která bude prospěšná pro evropský zemědělský sektor. Děkuji. Děkuji, Ireče. A nyní mají slovo dva ministři. Ilse Aigner, federální ministrině Německa, a Rosa Aguilar, španělská ministrině. Ilse, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, vážený pane Savický, pane komisaři Čološi, vážení kolegové z Rady a eh, evropští poslanci a poslankyně, chci eh, mnohokrát poděkovat za pozvání na dnešní zasedání. Eh, zejména vzhledem k tomu, že se jedná o výbor pro zemědělství. A vítám zejména to, že máme dnes příležitost diskutovat zde společně právě s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu a společně s ostatními kolegy ministry a ministriněmi. Na úvod chci říci, že Německo podporuje důležité cíle komise. Nicméně si také myslíme, jak už zde párkrát zaznělo, že e, rozhodující otázky jsou stále otevřené které a musí být e, v blízké budoucnosti vyřešeny. Chci e, dnes proto zmínit několik bodů. Jednak nasazení komise, pokud jde o rozdělení přímých plateb mezi členské státy, musí být transparentní a je transparentní systém, což vítáme. Ehm, potřebujeme však také jasné podmínky, pokud jde o celkový rozpočet, abychom měli dobrý výhled. Pokud jde o rozdělení přímých plateb mezi členské státy, ehm, se má provádět až ehm, v, podle nastalé budoucí situace a v souvislosti s ostatními oblastmi e, evropské politiky, například politiky pro místní rozvoj a e, s ohledem rozvojový fond. Vítáme rozhodnutí komise, pokud jde o národní a regionální rozdělování přímých plateb v rámci členských států. S takovýmto přístupem máme i v Německu konec konců velice dobré zkušenosti. Pokud jde o e, převádění přímých plateb na národní úroveň pokud, e, na, na základě obdělávané půdy, e, nesmí spochybňovat jiná opatření, která provádíme. Zde vidíme v Německu například určitou vazbu na produkci, pokud jde o oblast přímých plateb. Návrh komise eh, cílí na jakýsi odklon eh, od vazby na produkci a proto eh, jej nechceme přijmout ve stávající podobě. Pokud jde o navázání přílich přímých plateb, toto musí být zpětně navázatelné pouze na přechodné období. Za další, pokud jde o aspekt životního prostředí. Německo podporuje cíle stanovené komisí, eh, pokud jde o navyšování environmentálních cílů společné zemědělské politiky, o jejich soustavné navyšování. To však musí pro, pro, probíhat v souladu s zajišťováním potravin pro naše občany a eh, v souvislosti se zajištěním eh, náležitého množství surovin pro energetické a jiné použití. Zohlednit musíme také to, že zemědělství, zejména v dnešní době, eh, představuje důležité příspěvky k plnění kvót pro ochranu životního prostředí. Eh, zaměřujeme se a musíme se do budoucna zaměřovat eh, na eh, náležitá opatření, která zajistí pokračování v ozeleňování i do budoucnosti. Zde je potřeba ještě přehodnotit, zda a případně jak komise nabízí dostatečné možnosti pro další rozvoj takzvaného ozeleňování i pro jiné oblasti zemědělství v rámci druhého pilíře. Za další. Rozvoj zemědělské půdy a rozvoj venkova. Zde potřebujeme jistotu plánování. Proto je potřeba razantně změnit způsob rozdělování finančních prostředků členským státům. E, požadavek na jistotu plánování se vztahuje samozřejmě na to přesně stanovit znevýhodněné oblasti, znevýhodněné regiony přičemž eh, se chceme přidržet způsobu financování těchto regionů tak, jak funguje nyní v Německu. Pokud jde o strategické programování v souvislosti s ostatními fondy EU a pokud jde o partnerské smlouvy, eh, zde je potřeba jednoznačně zvýšit kvótu koordinace. A tím se dostávám k poslednímu bodu, který je pro mě důležitý, určitý eh, zjednodušení SZP. Je to zásadní, naprosto zásadní politika. A proto vyzývám komisi, aby se zasadila o zjednodušení SZP tak eh, s tím, že eh, opatření, která máme k dispozici momentálně, bohužel nejsou dostačující. Jak doufám, nepovede eh, tento návrh pouze ke zvýšení administrativy, která nás všechny zatěžuje. Eh, chci jenom připomenout, že proces, který před námi je velmi dlouhý a doufám, že parlament, komise a rada dospějí společně k dobrým, eh, k dobrým výsledkům, tak jak to původně zemědělská politika zamýšlela. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Rosa Aguilar. Omlouvám se, že trošku přehazuji pořadí, ale beru v úvahu vaše přílety a odlety. Rosa Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, kolegové ministři, ze všeho nejdříve chci poděkovat těm, kteří umožnili uspořádání této schůze, která je podle nás velmi pozitivní. Je to velmi důležitý prostor dialogu. Španělsko chce být konstruktivní, ale zároveň chceme velmi rozhodně a jasně říci, jaké je naše stanovisko. V rámci Evropské unie podle našeho názoru by zemědělství mělo být vnímáno jako strategický sektor s jasným cílem, a sice Tímto cílem je bezpečnost potravin, zabezpečení dodávek potravin v celé Evropské unii. V tomto smyslu chci také říci, že Španělsko má stanovisko, které je podporováno všemi autonomními oblastmi i všemi družstvy a organizacemi producentů naší země tomto smyslu máme za to, že návrh komise vůbec nereaguje na to, co jsme uváděli na různých schůzích ministrů. Pokud jde o přímé platby, my jsme řekli velmi jasně, že zde musí být řečeno jasné ne základní platbě, paušální platbě. Pokud se nevezmou v úvahu různé plodiny, rozmanitost území, tak tento návrh ohrozí životaschopnost celé řady zemědělských podniků, především těch nejefektivnějších s vysokou výnosností, ale také s velkými výrobními náklady. Tento přístup eh, platby nám připadá nepřijatelný, protože vytvoří velkou nerovnováhu a máme také pocit, že sociálně není legitimní. Těch 30% z prvního pilíře, který by měl být určen na ozelenění. My souhlasíme s tím, že SZP by měla být zelenější, zelenější, ale musíme vzít v úvahu to, co naši zemědělci už dělají, když dodržují celou řadu ustanovení a požadavků z oblasti ochrany životního prostředí. Nevycházíme z nuly, nezačínáme od nuly. A to, co naši zemědělci už dělají, to musíme nutně vzít v úvahu. A žádným způsobem nesmíme oslabovat konkurenceschopnost a produktivitu. Musím také říci, že nesouhlasíme s definicí aktivního zemědělce, která je navrhována. Myslíme si, že je třeba ji podstatně zlepšit a že návrh na zjednodušení, který je zde předložen, se stává spíše komplikací další těžkostí navíc pro zemědělství a pro zemědělce. Pokud jde o návrh na řízení trhu, tak to je podle našeho názoru nedostačující. Chceme mít efektivní a užitečné nástroje řízení, které budou schopny automaticky, rychle a flexibilně reagovat na situaci trhu, na volatilitu cen a na krizové situace. Kromě toho chceme, aby v návrhu byl jasně zakotven princip vzájemnosti, reciprocity, aby zde byla zaručena rovnost z hlediska konkurenceschopnosti všech našich zemí a všech našich zemědělců ve vztahu ke třetím zemím, s nimiž budeme mít uzavřeny dohody. A dále je zde důležitý princip, a sice rovnováha potravinového řetězce. Myslím si, že zde je třeba posílit roli organizací producentů, aby mohly vystupovat jako smluvní strany. Musíme jim dát eh, kompetence, aby se to stalo skutečně realitou. Proto je třeba doplnit návrh. A pokud jde o druhý pilíř, tedy o rozvoj venkova, tak máme za to, že rozhodně by se nemělo počítat s více než 50% spolufinancováním. Politika rozvoje venkova se musí dívat na inovaci a výzkum jako na základní a zásadní prvky a musí také vzít v úvahu investice, investice do infrastruktury, do zavlažování, aby bylo možno venkovskému obyvatelstvu zajistit eh, odpovídající kvalitu života a aby byl rozvoj venkova skutečně trvale udržitelný. Musíme vzít v úvahu také začlenování nových zemědělců. Ty 2%, která mají být určena na omladění zemědělství, to je rozhodně nedostačující. Musíme se zaměřit na naše mladé, a musíme jim ukázat, že zemědělství je prostor, kde se mohou osobně i profesně rozvíjet. A v tomto smyslu druhý pilíř musí obsahovat opatření zaměřená na mladé a musí obsahovat také podpůrná opatření pro ženy pracující v zemědělství a ženy ve venkovském prostředí. Nemůžeme akceptovat návrh společné zemědělské politiky, kde nebude ani zmínka o ženách, když si uvědomíme, jak důležité jsou role žen v zemědělství a na venkově. Proto jsme tento návrh komise zamítli, protože je zde navíc jeden velmi důležitý prvek a sice, že velmi poškozuje produktivní model španělského a vůbec středomořského zemědělství, protože vůbec nebere v úvahu diverzitu produkce naší země i celé středomorské oblasti. Děkuji. Děkuji, Roso. A nyní má slovo George Lyon z Evropského parlamentu a potom místo předseda Vojčechovský. Prosím, Georgi. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu ministrovi z rady. Je to skutečně výjimečná příležitost, že se tyto tři instituce setkávají a hovoří je o návrhu pana Čološe. Pochopitelně produkce potravin a také zabezpečení potravin je nesmírně důležitá z politického hlediska, tak jak vidíme vel, vysokou volatilitu, co se týče cen během posledních 35 let. Tak jak jsme o tom často hovořili ve výboru, v podstatě kontext tohoto návrhu Eh, je velice náročný. Například eh, se zvyšuje počet obyvatel, také máme méně energie, vody, musíme řešit klimatické eh, problémy a tak dále. Čili tyto návrhy jsou předkládány právě v tomto kontextu. Myslím si, že když se dostáváme k té klíčové otázce, zda tyto reformy mohou naplnit tyto velké výzvy, které máme před sebou, zda můžeme vytvořit nový model zemědělství, který bude eh, více eh, účinný, co se týče energie, snižování emisí uhlíku a tak dále, tak odpověď zní ne. Je to dobrý začátek, ale bohužel nenaplňují tu zásadní potřebu, abychom měli trvale udržitelné zemědělství v Evropském měřítku. Myslím, že ty dobré body jsou, že máme rovnější, lepší rozdělování finančních prostředků, i když si myslím, že některé členské státy mají pocit, že to asi nezachází dostatečně daleko. Má to zajistit také lepší rozdělování finančních prostředků mezi zemědělci, i když se musí vyřešit nějaké problémy, které se eh, eh, týkají platebního systému, těch historických eh, hodnot a systémů, které jsou dále používány. Eh, a musíme se zaměřit také na cílené přímé platby, především na aktivní farmáře. Tady vznikají velké otazníky, které se týkají samotné definice, jak budeme řešit a jak budeme vnímat model aktivního farmáře. A musíme také řešit eh, Eh, přímé platby především v znevýhodněných eh, oblastech. Je důležité, aby i tyto eh, tato území dostávala patřičné finanční prostředky. Dále je to otázka o zelenění přímých pladeb. Evropský parlament o to žádal již dvakrát. Podporujeme tuto koncepci. Myslím si, že máme velký problém v těch jednotlivých podrobnostech, protože opatření podle mého názoru nejsou v tuto chvíli ničím více než podpořením principu podmíněnosti, ale musíme podpořit především jednotlivé stimuly, abychom byli energeticky účinnější, účinnější z hlediska využití zdrojů, snižování eh, uhlíku a tak podobně. Já si myslím, že to je dobrý začátek, já si myslím, že je výborné, že tyto instituce mohou spolupracovat na základě této platformy. Já si myslím, že zemědělství je nesmírně důležité pro naši budoucnost a komise nyní tedy oznámila první kroky a je důležité, aby v rámci vzájemné spolupráce jsme zlepšili tento balíček a zajistili to, že budeme naplňovat výzvy, které stojí před námi i před zbytkem světa, že budeme moci eh, doslova nakrmit naše obyvatele. Děkuji. Děkuji, čerči, místo předseda Vojček. Děkuji, Georgi. Místo předseda Vojčechovský, tři minuty. Děkuji bardzo, pane Šenčon. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové. Kladných aspektů v návrzích před námi je mnoho. Podpora pro aktivní farmáře, ozelenění, větší podpora pro malé zemědělce, ale vzhledem k tomu, že jsem jediný stínový zpravodaj eh, pro přímé platby, který pochází z nového členského státu, chtěl bych se zaměřit na aspekt vyrovnání přímých plateb. Zatím je mnoho rozdílů mezi starými a novými členskými státy, ačkoliv eh, tomu tak není vždy protože eh, určité malé penzum eh, přímých pladek máme ve starých členských státech, ale když jsem se setkal se zástupci zemědělců v Polsku po oznámení těchto návrhů, řekl jsem jim, že mám dobré a špatné zprávy, přičemž dobrá zpráva je ta, že přímé platby budou vyrovnány, ale špatná zpráva je, že nevíme kdy. A já bych proto rád využil tuto příležitost eh, k tomu, protože tu nejsou žádní zástupci Dánska, abych vám uvedl dva příklady z nového členského státu a z starého členského státu. Nechci hovořit o Polsku, tak budu hovořit o jiném příkladu. Použiji příklad Dánska a Litvy, nového a starého členského státu. Tyto státy jsou zhruba ve stejné zeměpisné šířce, jsou na dvou stranách Baltského moře a mají podobné množství, podobný objem eh, orné půdy, eh, zhruba 2,5 milionu hektarů. V příloze 2 hovoříme o platba, o přímých platbách eh, přidělených těmto zemím v roce 2014. Dánsko dostane 942 milionů euro a Litva 396 milionů euro, přičemž mají stejné množství orné půdy. V roce 2019 po tom částečném vyrovnání bude rozdíl takovýto Dánsko 909 milionů a Litva 458 milionů. Takže v podstatě Dánsko dostane dvojnásobek A já se chci zeptat, proč tyto rozdíly vůbec existují? Je Dánsko snad nějaká horská země, hornatá země? To přece tak vůbec není. Podmínky tam jsou naprosto ideální, mnohem lepší než v Litvě. Dánsko nemusí kompenzovat nějaké roky ztracené komunistickou zprávou. Je tomu právě naopak, měla by to dělat Litva. Takže proč zde máme tento dvojnásobný rozdíl v přímých platbách? Jediné řešení, jediné, jediná odpověď, kterou mě napadá, je diskriminace. Je to diskriminace, která ale podle článku 18 eh, smlouvy o zakládání Evropské unie je zakázaná. Mně se upřímně řečeno moc nelíbí fráze postupné vyrovnávání těchto rozdílů, protože to už máme od roku 2004. My jsme se připojili za neúplně dobrých podmínek a postupně jsme se měli dostat na stejnou úroveň přímých plateb, ale to mělo skončit v roce 2013. Takže já se ptám, jak dlouho to vůbec potrvá, protože to vůbec není v souladu se základními principy Evropské unie. Řešení tohoto problému eh, Spravedlivé řešení tohoto problému přidělování přímých plateb je naprosto zásadní pro budoucnost společné zemědělské politiky, pokud tedy chceme mít zemědělství v celé Evropské unii a nejenom v jejich částech. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane místo předsedo. Teď dám slovo dvěma ministrům. Nejdříve ministr České republiky Petr Bendl a potom dostane slovo portugalská ministrině Asenseo Kristes. Prosím, pane ministře Bendle. Děkuji za slovo, eh, pane předsedo komise, pane předsedo rady, pane komisaři, vážené poslankyně, poslanci, kolegové ministři. Nejprve bych rád poděkoval za příležitost eh, před vás vystoupit a diskutovat s vámi na půdě Evropského parlamentu. Věřím, že to přeskočení eh, v řadě diskutujících nebylo vyjádřením vztahu komise k České republice. A musím říct, že že v Čechách platí, že dáma má vždycky přednost, tak pokud jsme tím kolegyním ministrím nějak pomohli, tak eh, z toho máme upřímnou radost. <laughs> a, a eh, teď mi dovolte pár vážných slov a věd eh, k tématu, které dnes probíráme. Chtěl bych i na této půdě zdůraznit, že pro Českou republiku je prioritní, aby nová společná zemědělská politika byla transparentní, jednoduchá a bez zbytečné administrativní a byrokratické zátěže a především konkurenceschopná. Bohužel některé návrhy v nás zatím zbuzují pravý opak. Dovolte mi představit předběžnou pozici České republiky k vybraným klíčovým prvkům návrhu. Nejprve bych se rád vyjádřil k hlavním otázkám přímé podpory pro zemědělce. Nový systém výplaty přímých pladeb má být založen na platebních nárocích, což nepovažujeme za krok ke zjednodušení, ba právě naopak. Proto podporujeme prodloužení současného zjednodušeného systému platby na plochu, takzvaného SAPSu, právě kvůli jednoduchosti a snadné administraci tohoto systému, anebo alespoň jeho prodloužení po přechodnou dobu do roku 2015. Česká republika chápe snahu Evropské komise o ekologizaci přímých plateb avšak ozelenující opatření by měla být motivačního a tedy spíše dobrovolného charakteru a především v přiměřené výši tak, aby bylo možno vyhovět požadavkům na maximální zjednodušení společné zemědělské politiky. Pan komisař eh, tady dnes hovořil o tom, že nejde zvětšit množství půdy, eh, které v Evropě máme, ale je třeba zlepšit výkon a produkci. S tím velmi souhlasíme. Nicméně návrh na 7 objemu půdy dání do klidu jde přesně proti tomuto trendu a věříme, že do budoucna najdeme s komisí, případně i s Evropským parlamentem v tomto ohledu společnou řeč a podaří se nám najít nějaký kompromis, neboť Eh, tento návrh se nám, a říkal jsem to na, na radě, eh, vůbec nelíbí. Co se týče stanovení stropu přímých pladeb, Česká republika jeho zavedení vždy odmítala a odmítá, neboť nesouhlasí s jakýmikoliv opatřeními, které rozlišují úroveň podpory dle uměle zvolených kritérií. Zavedení tohoto opatření by navíc představovalo zásadní navýšení byrokracie jak pro zemědělce, tak pro administrativu členských států, s čímž nemůžeme souhlasit. Dále bych se rád vyjádřil k návrhu pro rozvoj venkova a k druhému pilíři. Česká republika považuje problematiku rozvoje venkova za zásadní. Doufáme, že rozdělení finančních prostředků pro rozvoj venkova bude zohledňovat investiční potřeby členských států a že se snad i brzy dozvíme konkrétní návrhy rozpočtu a na rozdíl od paní kolegyně, tuším, eh, Garcia Pérez to tu říkal, že Evropský parlament bude zásadně proti krácení eh, výdajů v rozpočtu na této oblasti. Já bych byl rád optimistou, ale mám pocit, že budeme muset být i více realisty. Protože nové programové období představuje pro rozvoj venkova nový rámec, považujeme za nezbytné diskutovat obecné nařízení pro fondy společného strategického rámce, které svými ustanoveními harmonizuje pravidla pro tyto fondy. Nicméně zaujímáme značně rezervovaný postoj k novým prvkům partnerské smlouvě, kondicionalitám. Výkonnostní rezervu nepodporujeme. Vítáme flexibilitu při volbě priorit pro rozvoj venkova na úrovni členských států a možnost aplikace opatření zvolených na základě analýzy potřeb. Pro Českou republiku je zásadní zvýšení konkurenceschopnosti, podpora veřejných statků poskytovaných zemědělstvím a neméně důležité je zajištění kvality života na venkově a nezbytné pracovní příležitosti. Na závěr bych ještě jednou rád poděkoval za možnost představit na tomto fóru pozici České republiky a těším se opravdu upřímně jak s představiteli komise, poslanci a poslankyněmi, tak eh, s kolegy ministry a samozřejmě s panem komisem, komisařem na budoucí spolupráci a eh, velkou práci, která nás čeká. Děkuji vám za pozornost. Mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul acum doamna ministru Asunsao Cristas din Portugalia. Slovo má portugalská ministrině. Děkuji vám mnohokrát. Eh, vážení dámy eh, a pánové, ze všeho nejdříve dovolte mi říci, jaké velké potěšení mi činí moci zde dnes odpoledne promluvit na tomto tripartitním zasedání mezi Evropským parlamentem a jeho výborem pro zemědělství, radou a komisí. Velice rychle bych eh, ráda prošla stanovisko Portugalska ke klíčovým eh, prvkům eh, návrhu reformy SZP, pokud jde o přímé platby. Stanovisko Portugalska je ta, je takové, že se má podporovat konvergence mezi členskými státy. Zároveň si myslíme, že tato konvergence má probíhat simultánně jednak v členských státech a mezi členskými státy. Do této míry eh, ten návrh před námi se nezdá být spravedlivým ani dostatečným. Dále jsme toho názoru, že kritéria použitá pro eh, jakékoliv úpravy musí být konzistentní. Podle našeho názoru eh, je potřeba použít příslušnou zemědělskou službu Konec konců tu používá pro své statistiky i Eurostat. Pokud jde o aspekt zelenění, Portugalsko jednoznačně podporuje eh, zvyšování environmentální udržitelnosti zemědělství, ale i zde si myslíme, že potřebujeme vše více upravit a dosáhnout vyšší míry flexibility. Musíme totiž zohlednit konkrétní specifika jednotlivých členských států. To se zejména týká států středomořských a jejich modelů zemědělství. Jsme přesvědčeni o tom, že ozelenění by mělo být podporováno všemi. Rovněž se musíme podívat na kritéria způsobilosti, eh, která se řeší už v mnoha členských státech, eh, mimo jiné v Portugalsku, zejména pokud jde o udržitelné zemědělské postupy. Pokud jde o zvýhodnění malých eh, zemědělců a zjednodušování celého systému, podle našeho názoru jsou v této oblasti návrhy komice velice kladné. Pokud jde o definici, kladných, eh, definici aktivních farmářů, eh, Ehm, zde v celé této problematice si myslíme, že ta první cifra těch 5% je mm, podle našeho názoru špatně uplatnitelná v praxi, ale to druhé kritérium týkající se ehm, těch ostatních aspektů aktivních farmářů je velice dobré. Myslím si, že nám to jasně stanovuje, jaké závazky si Evropa má stanovovat, pokud jde o tento konkrétní typ zemědělských podniků a myslíme si, že nám to umožní být konkurenceschopní i na světovém poli. Nyní eh, tržní mechanismy, zde jenom několik málo věcí. Společně s mnoha ostatními členskými státy si myslíme, že zde musíme zajít mnohem dále a podívat se na mechanismy v potravinovém řetězci, tak abychom zajistili, že dojde k eh, spravedlivější redistribuci hodnot. Společně s Evropským parlamentem se eh, domníváme, že se musíme více zaměřit na mléčné kvóty a na kvóty pro pěstování vinné révy. Nyní, pokud jde o druhý pilíř a rozvoj venkova, zde si myslíme, že mechanismy pro zprávu rizika navrhované komisí jsou velice dobré, jsou naprosto zásadní pro země, jako je Portugalsko, kde je klima velmi nestabilní. Jsme přesvědčeni, že opatření o, e, organiza- o svazích spotřebitelů jsou rovněž dobrá. I zde si myslíme, že by bylo možné zajít ještě dále a umožnit posílení podpory pro například združování, slučování existujících institucí. Nakonec podíváme-li se na konkrétní opatření, která mají velký význam pro Portugalsko, například pokud jde o opatření o zavlažování, eh, k tomu chci říci, že země jako je Portugalsko, které jsou eh, velmi zranitelné z hlediska změny klimatu a například eh, extrémního sucha, zde je velice zásadní, abychom byli Eh, vstřícnější k poskytování zavlažovacích opatření. Ta jsou totiž naprosto zásadní, pakliže chceme vytvořit eh, environmentálně udržitelné zemědělství. A úplně nakonec, prosím, z celého srdce vítáme názor komise na to, jak důležitá je silná zemědělská politika v Evropě. Tato politika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 ministrině musela odejít. Pan Heisling. Děkuji mnohokrát, eh, vážení pánové a dámy. Eh, pro naši frakci tato reforma jde v zásadě správným směrem, eh, protože evropská zemědělská politika se musí držet evropských pravidel, což znamená zejména pravidla udržitelnosti, zejména klimatické strategie a strategie pro biodiverzitu. To musí být srdcem budoucí společné zemědělské politiky kromě toho se mimo produkce musíme zaměřit i na kvalitu a zaměřit na jednotlivé eh, regiony a trhy. Eh, když hovoříme o tom, že musíme eh, více produkovat, musíme se ptát, proč se takové množství až 15% veškerých potravin vyhazuje a vůbec se nedostane na stůl. Takže zde se musíme zaměřit na to, co uděláme ještě předtím, než budeme cílit na vyšší produkci. Takovouto kritiku jsme říkali několikrát Například eh, pokud jde o ty plodiny s podílem 70% na výměře a takové ty věci, o tom už jsme hovořili několikrát. Parlament eh, ozelenění celkově podporuje, nicméně nyní máme hovořit o detailech, tak abychom ozelenění mohli podpořit. Tyto detaily jsou důležité, aby toto opatření přijala naše populace a naši daňoví poplatníci. Eh, důležité je, abychom společnou zemědělskou politiku nedělali pouze pro zemědělce, ale pro spotřebitele což znamená, že je zejména nutné vyzdvihnout definici veřejné služby. Pokud jde o otázku rozdělování penězních prostředků, ta zatím podle našeho názoru vůbec není rozdělena, e, ani e, vyřešena, ani pokud jde o členské státy, ani pokud jde o evropskou úroveň. Hovoříme tam o nějaké hranici 120 tisíc euro, což e, se dotýká zhruba pouze 1% všech podniků. A nyní se musíme zaměřit na to, co uděláme, aby toto opatření bylo šířeji použitelné. Nesmíme totiž zvýhodňovat pouze veliké zemědělské podniky. E, musíme také zefektivnit celý potravinový řetězec a výrobní řetězec. Bylo zmíněno věčné téma mléka. Já si myslím, že navržené navržená opatření nejsou vůbec dostačující. Celé to téma mléka musíme ještě přehodnotit. Eh, musíme se zaměřit na možnosti liberalizace, která v určitých oblastech jednoznačně selhává. A proto musíme tento celý program ještě jednou přehodnotit, abychom posílili řetězec zejména na, na straně zemědělců. Aktivní zemědělec. Eh, zde naopak můžeme návrh komise jedině podpořit. Otázka je, zda bude dostačující. A jedno je také jasné, potřebujeme eh, strategii na evropské úrovni, eh, Například pokud jde o eh, mléčné bílkoviny, není možné, abychom 80% těchto bílkovin dováželi. Zde musíme také něco udělat. Za další, druhý pilíř. Proti flexibilitě nic nemáme, ale faktem je, že flexibilita se provádí často na úkor ochrany životního prostředí musíme dát pozor na to, aby v, ve všech členských státech byla dosažena náležitá rovnováha. Hovoří se mnoho o penězích. Eh, já chci apelovat na všechny ministry zemědělství členských států, eh, aby zajistili dostatečné financování eh, zemědělské politiky. Samozřejmě můžeme apelovat na komisi, ale důležité je, aby členské státy vybavily evropské instituce prostředky, které toto umožní. Tak, abychom zajistili, že evropský model zemědělství se vyplatí všem. Děkuji. Rubix. Děkuji, dále pan Rubix. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že je tato diskuse nesmírně zajímavá, velice plodná. Pan Čološ zmínil, že se často setkáváme, hovoříme o nejrůznějších tématech, včetně společné zemědělské politiky pro rok 2012, ale není to poprvé, co toto slyšíme. Já jsem trochu zdrženlivý, může se stát následující. Můžeme hovořit na nejrůznějších fórech, mít celou řadu diskusí, přijít s nejrůznějšími sliby, ale nevěřím, že to bude plně zohledňovat to, co říkáme v naší politické skupině. Nevěříme, že sociální opatření budou náležitě prosazena v rámci SZP. Máme celou řadu malých, drobných eh, producentů, kteří jsou ovlivněni přímými platbami. V Lotyšsku, tedy v zemi, kde jsem byl zvolen, je zcela zásadní, aby všichni naši farmáři měli zajištěné přímé platby. A je to zcela právem, protože to platí jak v Lotyšsku, v Litvě, v Estonsku. V tuto chvíli dostáváme pouze 30 úrovně přímých pladeb, které jsou vypláceny v Evropské unii. Lidé nám říkají, nebojte se, po roce 2012 dostanete více než 50 Ale Lotyšsko po deseti letech, kdy je členem Evropské unie, bude dostávat pouhých 50 přímých pladeb. Já si myslím, že lidem se to nebude příliš líbit. A nevím, zda budou chtít volit své zástupce do Evropské unie. To je nepřijatelné. Pokud zde nejsou peníze, tak napadá mě i mé voliče, že se nám daří najít miliardy euro, abychom financovali nejrůznější projekty, nejrůznější opatření. Například hovoříme o EFSF eh, ve výši 3 miliard. A já si myslím, že pan komisař, i tedy celá komise, pan Barroso musí řešit právě tento problém. Jaký to má dopad na přímé platby v Lotyšsku? V zásadě zemědělská půda se bude měnit v lesy. Lidé si kupují půdu a zalesňují ji. Tak to bude vypadat naše zemědělská produkce. Často také lidé z Lotyšska musí odejít eh, do zahraničí, protože u nás nejsou pracovní místa pracovní příležitosti. Prosím, vezměte tedy v úvahu obavy našich voličů. Děkuji. ministru Děkuji a znovu přistoupíme k ministrům. Řecko, ministr Skandalidis, prosím. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Υπουργού μου που Děkuji mnohokrát. Jménem eh, řeckého ministra, který musel zůstat v Atenách, chci poděkovat za uspořádání této schůze, která přichází ve velice důležitou dobu. Diskuse jako je tato jsou opravdu prospěšné, protože nám mohou pomoci lépe utvářet politiku, která bude odrážet eh, nároky jednak našich občanů a jednak našich zemědělců. Všichni si, myslím, uvědomujeme, jak důležitá SZP je. Přes nejlepší úsilí ze strany komise je však, myslím, nutné říci, že eh, navrhnuté eh, předložené návrhy nejsou v souladu se skutečnými přáními a cíly evropských zemědělců. Začneme rozpočtem. Eh, komise stanovila ambiciozní cíle ale zase na druhou stranu zavádí škrty v rozpočtu. Když se podíváme na výzvy, které před zemědělstvím v Evropě stojí, musíme si připomenout, že toto je jediná oblast politiky, eh, kde se ve skutečnosti eh, krátí rozpočet. Dále, podíváme-li se na veřejnou podporu zemědělství, musíme eh, toto nahlížet i v kontextu hospodářské krize, která momentálně panuje v Evropě a ve všech jejich členských státech. Je to případ zejména te, eh, toho, eh, jaké jsou pokuty a sankce vůči členským státům, které jsou uplatňovány a které jsou něco, co rozhodně nepomáhá vývoji a rozvoji je potřeba zavést dlouhodobé změny tak, aby ty změny nebyly eh, náhle, ale aby byly postupné a inkrementální. Přímá podpora musí vést k vyšší míře flexibility a k vyšší efektivitě celého systému, tak abychom nepřicházeli o velké bloky našich zemědělských oblastí. Regionalizace je něco, co je sociálně spravedlivé, ale eh, Nesmíme zapomínat na reálné požadavky zemědělství v jednotlivých evropských regionech. Musíme mít i dostatečně flexibilní kritéria. SZP v sobě musí obsahovat celou řadu environmentálních podpor, které budou srozumitelné a které budou implementovatelné i ze strany jiných sektorů, bez ohledu na konkrétní sektor nebo region. Zemědělci musí být realističtí nesmí být odrazováni od ozeleňování zemědělské výroby, musí se naopak o to co nejvíce zasazovat. Nezapomínejme, že už nyní mají celou řadu kritérií, která musí respektovat. Potíž je v tom, že ačkoliv tato opatření mohou být celkově pozitivní, pokud budou složitě implementovatelná, spíše od nich lidi odradíme. Nebudou fungovat jako podpory. Důležité je lépe zacílit veřejnou podporu. To je jeden z předpokladů, chceme-li zachovat evropský model zemědělství, to znamená takový, který zajišťuje biodiverzitu, který obsahuje jak velké, tak malé podniky a který zajišťuje, že i ti, kteří obhospodařovávají obtížně eh, obdělávatelnou půdu, eh, mohou dosáhnout zisku. Pokud jde o tzv. capping, stanovování stropů, zde musíme zajistit, že e, náležitě zohledníme výnosy, protože i v této oblasti se bude generovat zisk. Toto musíme také přivést do souladu s aktuálním systémem modulace a podívat se, jak to funguje v praxi. Důraz musíme klást na aktivní zemědělství. To je, myslím, něco, co mohou podporovat samotné členské státy, tak aby se zajistilo, aby právě ti, kteří jsou aktivními farmáři, na tom budou lépe. Pokud jde o alokaci finančních prostředků, jejich distribuce nesmí mít negativní dopad na stávající úroveň stability, které jsme již dosáhli. Nesmíme zapomínat, že zde je potřeba solidarity a že existují součásti naší komunity, které jsou zejména potřebné a musí dostat veškerou pomoc, kterou dostat mohou. Pokud jde o metody eh, krizového managementu a pokud jde o stabilizaci cen na trhu, dále pokud jde o nástroje pro lepší fungování potravinového řetězce, co to všechno je velice důležité. Chceme-li podpořit života schopný zemědělský sektor a zajistit, že zemědělci budou moci dosáhnout slušných příjmů. V době krize se všechny tyto problémy vyostřují a já si myslím, že předložené návrhy obsahují celou řadu pozitivních změn jdoucích správným směrem. Nakonec chci říci toto. Cesta vpřed nebude jednoduchá, bude velice obtížná. Bude zapotřebí šetřit a tvrdě pracovat, ale myslím si, že v duchu spolupráce se nám podaří dosáhnout zemědělské politiky, která zajistí, zajistí našim farmářům lepší budoucnost. Děkuji. Děkuji. A nyní je na řadě irský ministr Simon Coveney. Prosím. Uh, thank you. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, pane komisaři, vážení ministři, vážení europoslanci, v první řadě bych chtěl říci, že velice vítám tento dialog jako bývalý člen Evropského parlamentu před několika lety a nyní ve funkci ministra. Velice vítám zvýšenou odpovědnost ze strany Evropského parlamentu, že se tedy snaží najít společné řešení, které můžeme zajistit v rámci reformy společné zemědělské politiky. Čili tento dialog je začátkem dlouhého procesu, který eh, doufejme přinese výsledek, eh, který bude prospěšný pro všechny členské státy. V zásadě jde o reformu zemědělství v rámci celé Evropské unie, abychom zajistili trvale udržitelnou intenzifikaci Eh, produkce potravin v rámci Evropské unie, abychom měli více potravin, kterou eh, potřebuje nejen Evropa, ale i širší svět. Ale musíme to dělat takovým způsobem, abychom eh, respektovali životní prostředí, farmy a vůbec prostředí, kde produkujeme tyto produkty. Je tady celá řada návrhů, které vydala komise. V první řadě je to otázka distribuce fondů mezi členskými státy, což vyvolá určité potíže pro určité členské státy. Z našeho hlediska, tedy z hlediska Irska, vítáme a podporujeme pragmatické metody, které komise použila jako základ pro rozhodování v případě redistribuce, ale chceme důrazně říci, že tato metoda by se měla týkat eh, pilíře 1 ale musíme také objasnit, jak chcete distribuovat nebo redistribuovat finanční prostředky v rámci druhého pilíře. Myslím si, že bychom měli vést dialog o tom, že se týká eh, tato distribuce pilíře 1 i pilíře 2. Já si myslím, že to je velice důležitý princip, který komise musí vzít v úvahu. Co se týče distribuce fondů v rámci členských států, jakmile budou rozhodnuty eh, národní obálky, tak pro Irsko to bude velice obtížný úkol oblast, kde máme navržený paušál, který je navrhl pan komisař, by vyvolalo ohromné problémy nejen v Irsku, ale i v celé řadě jiných zemí. Eh, v zemích, kde máme diverzifikované systémy produkce, kde z historického hlediska jsme podporovali právě produkci prostřednictvím eh, toho bývalého systému pladeb v rámci SZP a tedy zajistit eh, transfer, přechod eh, z starého systému na ten nový systém, kdy velice často majitele půdy nejsou samotní farmáři, kdybyste platili pouze na základě toho způsobilého hektoru, by podle mého názoru vyvolalo velké škody, co se týče produktivity a produkce potravin. Myslím si, že se nad tím musíme opět zamyslet a musíme umožnit členským státům, aby měli flexibilitu, aby si mohli vytvořit svá vlastní řešení, protože jednotlivé země se prostě liší a mít systém schválení ze strany komise pro ty specifické systémy, eh, které nebudou nějak poškozovat konkurenceschopnost nebo fungování jednotného trhu, ale zcela jistě musíme pokud budeme mít tedy systém jednotných pladeb pro všechny státy, by vyvolalo ohromné problémy, na tom se asi těžko dohodneme, takže já si myslím, že členské státy musí mít flexibilitu, ať už to bude prostřednictvím pravidel nebo konkrétních zásad, které budou uplatňovány vůči jednotlivým členským státům. Já si myslím, že takto bychom měli postupovat i v ozeleňování. Souhlasím s tímto postupem. Myslím si, že musíme zajistit, aby Evropa skutečně vedla celý svět, co se týče eh, potravin, které eh, nebudou zvyšovat eh, CO2 emise nebo zhoršovat eh, klima, ale zároveň je velice obtížné vytvořit eh, pravidla, která budou uplatňována eh, v zemích v oblasti Středomoří a zároveň ve skandinávské oblasti máme různé systémy produkce, různé obiloviny, různé sezóny, čili já si myslím, že by bylo dobré mít Eh, jednoduché volby určitých alternativ, eh, opět eh, systém schvalování ze strany komise a můžeme mít vždy určitý daný fixní systém, pokud se země rozhodne, že nebude uplatňovat tento flexibilní postup. Co se týče mladých farmářů, tak opět vítáme tento postup. Myslíme si, že by to mělo být závazné, měli bychom pozbudit mladé farmáře, především v jejich raném věku. Bohužel v Irsku pouze 7 farmářů je mladších 35 let a to je trend, který se musí prostřednictvím stimulů změnit. Co se týče druhého pilíře, i když musíme vysvětlit, jak budeme redistribuovat finanční prostředky, ten přístup, jak investovat tyto finanční prostředky, je dobrý. Eh, chceme zajistit inovace, modernizaci eh, systému, eh, odpovědný přístup, co se týče klimatických změn, zabezpečení potravin. To vše vítáme a naší prioritou je zvýšit finanční prostředky do programů pro zemědělce, aby eh, naše zemědělce mohli naplňovat eh, cíle a priority. Co se týče krizového řízení, tak eh, ano, máte pravdu ve svých návrzích, které byly k dnešnímu letu vydány. Chcete si ponechat pravomoc intervence, dále zásoby. Myslím si, že v tomto ohledu bychom především přivítali, aby komise reagovala mnohem rychleji. Například během posledních šesti měsíců jsme viděli, že komise nebyla schopna rychle reagovat. Čili je to pouhý začátek. Uvědomuji si, že Irsko bude předsednickou zemí v roce 2013. Během svého šestiměsíčního období budeme muset to hodně zapracovat, takže těšíme se na spolupráci s Evropskou komisí, parlamentem i radou a doufám, že se dostaneme ke kompromisu, který bude přijatelný pro všechny. Děkuji. Děkuji, Simone. A teď je řada na europoslancích. Jako první má slovo pan Egnu a potom paní McGuinness. Eh, prosím, dodržujte čas. Um, a... Děkuji, pane předsedo. Já se chci soustředit na celý ten aspekt ozelenění, protože už nyní farmáři ve Velké Británii podnikají rozhodnutí, která souvisejí s těmito, rozhodnutí, s těmito návrhy a ta rozhodnutí, která dělají, škodí životnímu prostředí. Tito zemědělci se rozhodli nevstupovat do environmentálních smluv takzvaných s vládou. Ve Velké Británii máme takový systém, který znamená, že v podstatě se můžete zapojit do základní nebo vyšší programové dohody eh, s eh, ohledem na životní prostředí. Eh, znamená to zkrátka to, že pokud se farmáři upíší na další tři až čtyři roky do nějaké této smlouvy, bude to nad rámec těch 7 Ehm, těch 7% ehm, půdy eh, nechané eh, ladem. Eh, pokud podniknete další kroky v této oblasti, farmáři tyto smlouvy nepodepíší. Zajímavé je také to, že se z těchto pravidel vylučují organičtí zemědělci. Proč tomu tak je, když všichni ostatní jsou v těchto návrzích zahrnuti? Teď se podívejme na plodiny. Původně jsem si nemyslel, že toto bude velký problém u nás doma, protože faktem je, že většina lidí pěstuje více než dvě plodiny. Nicméně eh, všichni, kdo mají méně než 200 hektarů, eh, budou pravděpodobně mít veškeré plodiny spravovány nějakým smluvním partnerem, což většinou bývá velký zemědělec, který bude trvat eh, z hlediska úspornosti na tom, aby tyto holdingy byly monokulturami, na jeden rok. Což znamená, že jedna, jeden farmář bude mít eh, chmel jeden rok, eh, oves druhý rok, pšenici třetí rok nebo něco takového. A všechny tyto malé farmy tím pádem se budou muset rozdělit na, na jednoplodinové kultury na každý rok. To znamená, když se velké stroje přesunou někam na pole, budou tam jenom chviličku a poté budou muset přejíždět jinak. Což není vůbec efektivní a většinu paliva tyto stroje spotřebují zkrátka na silnicích. Já doufám, že se ještě jednou zaměříte na Prahy, odkud toto začne platit a zvýšíte to významně na nějakých 500 akrů, dejme tomu, tak, aby se to týkalo pouze velkých zemědělských eh, farem. Bylo nám řečeno, že tato opatření ozelenění se týkají změny klimatu, to znamená, já když vyloučím 7% ze své farmy z výroby, zlepší se tím počasí ve světě. Ale nutně se tím zvýší hlad. A já jenom, abyste věděli, že jsem poslouchal celou dobu, zejména to, co říkala paní španělská kolegyně, ta má obavy o to 50% spolufinancování z vlády. Ehm, já doufám, že zohlednila ty návrhy, eh, kde se to má zvýšit až na 90% pro Portugalsko, což je soused Španělska. Další věc, o kterou se trošku obávám, je zemědělský status eh, zemí, které budou předsedat Evropské radě v tomto období, zejména pokud je o Kypr. Já jsem eh, minulý leden byl několik dní na Kypru, je to eh, velmi hezká země, velmi dobře mají zorganizovaný turistický průmysl. Procestoval jsem tam asi 800 kilometrů a viděl jsem za celou tu dobu jenom dva traktory. To mě nepřesvědčilo o tom, že by Kypr měl nějak dobře vyvinuté zemědělství a že by byl nějakým způsobem způsobilý k tomu ovlivňovat zemědělství ve Velké Británii. Takže prosím, ministři z Kypru, můžete se mi podívat do očí a říct si, ano, my to zvládneme? Děkuji vám. A nyní paní McGuinness, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se připojím k této výzvě jinou výzvou. Budu konkrétně hovořit eh, o přímých platbách, protože to je oblast, o kterou se budu starat. Posloucháme se více než dvě hodiny a slovo flexibilita bylo změno v podstatě každým ministrem, který přispěl do diskuse a je to tedy něco, co by komise, a vím, že komise velice pečlivě naslouchá, musí zvážit, až budeme probírat jednotlivé detaily tohoto návrhu, protože ta myšlenka, že bychom eh, mohli mít jedno řešení pro všechny, platební režim jednotný pro všechny, eh, v podstatě není názor těch, kteří je zastupují zemědělství v jednotlivých členských státech. Možná na konci tohoto zasedání eh, také pochopíme harmonogram, který máme a také ten tlak, pod kterým budeme pracovat, abychom dosáhli určité dohody. Já vítám, že tak vehementně bráníte svůj návrh, pane komisaři. Eh, v podstatě tento návrh má začít fungovat od 1. ledna 2014 a už dnes je patrné, že bude asi obtížné dosáhnout tohoto data. Nicméně všichni bychom v dobré víře měli eh, pracovat eh, k tomuto datu. Nicméně, co říkala kolega, kolega Levia, když hovořil o rozpočtu, možná ovlivní tento harmonogram, protože je to obtížné a bylo by tedy dobré, až budeme odcházet z tohoto zacerasího sálu, abychom se ujistili o harmonogramu. Také jsme slyšeli slovo green tape, čili ne administrativa, ale ozelňování ve Znamená to, že váš návrh v podstatě zvýší byrokracii, co se týče ekologických opatření. A opět eh, celá řada ministrů eh, zdůraznila eh, tento prvek. A já myslím, že nechcete, aby tomu tak bylo a víte, že to tomu zabrání také Evropský parlament, protože naši farmáři už musí čelit velké administrativě, takže musí dojít ke zjednodušení. Co se týče uh, ekologických opatření, tak celá řada mých kolegů sdílí obavu, že tato opatření jsou velice eh, přísná, dochází k takzvanému mikromanagementu nejen na úrovni členských států, ale na úrovni jednotlivých farem. A opět se na tuto otázku musíme podívat, až budeme probírat jednotlivé detaily, abychom rozšířili eh, tuto koncepci ozeleňování. Eh, v naší zemi jsou nejrůznější odstíny zelené a já věřím, že tyto návrhy mohou zajistit, aby naše zdroje byly účinnější, abychom řešili otázku biodiverzity, ochrany vody, boje proti klimatickým změnám, abychom se dostali na rámec těch tří konkrétních opatření, které jsou ve vašem návrhu. Pro některé členské státy to možná nebude ani uplatnitelné, čili opět se musíme podívat na tuto problematiku. Na závěr otázka redistribuce pladeb mezi členskými státy a v rámci členských států. Je to obtížné, to všichni víme. Nebylo by to těžké, pokud by nebyl problémem celý rozpočet. A musíme tedy opět vědět, jaký rozpočet bude k dispozici, co můžeme poskytnout našim farmářům. Musíme se ale také uvědomit, že pokud budeme uplatňovat redistribuci, tak musíme pochopit eh, dopady. Především v rámci členských států, ale i mezi členskými státy. Musíme být eh, citliví vůči těm různým názorům, které zde zaznívají, protože musíme dosáhnout dohody ohledně těchto těžkých eh, problematických prvků. Takže Komise, parlament i rada musí spolu spolupracovat, abychom právě vyřešili tyto obtížné problémy, protože lidé poslouchají tuto diskusi a na základě toho také chtějí naplánovat své zemědělské činnosti i po roce 2014. Máme zde také spotřebitele, eh, kteří požadují dobrou cenu, vysokou kvalitu. A také máme velké požadavky ze strany životního prostředí, takže já bych chtěla poděkovat všem, kteří přispívají k této diskusi. Je to velice důležitý krok k naplňování našich cílů a harmonogramu, který jsme si stanovili. Děkuji. A Děkuji, Marian. Nyní nám slovo třem ministrům. Nejdříve Roberto Rosso, eh, italský ministr zemědělství a potom eh, lotyšská a litevská ministrině. Drazí kolegové, děkuji Marku Savickému za to, že uspořádal toto setkání tří stran. Máme před sebou důležitý úkol. Musíme vytvořit společnou zemědělskou politiku, která bude schopná reagovat na budoucí výzvy. Zkušenosti uplynulých let nám ukázaly, že evropští zemědělci musí zlepšit svou konkurenceschopnost, aby mohli úspěšně se pohybovat na mezinárodním trhu. Zemědělci žádají jednodušší předpisy, jak připomněla celá řada kolegů. Musíme se ale zaměřit na produkci. S politováním konstatuji, že návrhy komise se neumírají tímto směrem. Komise navrhuje systém přímých plateb, který je velmi komplikovaný, zavádí nová břemena pro zemědělce a je zcela neflexibilní. Uvedu jediný příklad. Opatření na ozelenění jsou nákladné pro podniky, těžko kontrolovatelné a také jejich užitečnost pro ochranu životního prostředí je pochybná. Za svou zemi chci říci, že zde systematicky chybějí kontroly dodržování ekologických cílů. Je zbytečné zavádět opatření, eh, která potom nebude možno kontrolovat. Eh, další důležitý bod je konvergence jednotlivých eh, přímých plateb v rámci členských států. I zde je tento návrh neflexibilní a neumožňuje členským státům eh, flexibilitu při vyplácení přímých plateb eh, producentům. Celý tento systém musí být zjednodušený podle mého názoru a nesmí zde být žádné další náklady pro podniky a musí být ponechána větší subsidiarita členským státům, pokud je o tržní opatření. Volatilita cen v uplynulých letech těžce zkoušela české zemědělce a je potvrzeno, že společná zemědělská politika v současné době nepomáhá zemědělcům k tomu, aby předcházeli krizím na trhu. V tomto smyslu musíme být odvážnější, potřebujeme efektivnější opatření, abychom ochraňovali stabilitu zisku pro zemědělce. Abychom dosáhli tohoto cíle, potřebujeme motivovat zemědělce, aby koncentrovali svou nabídku a abychom také zlepšili fungování potravinového, potravinářského průmyslu. Musíme také zlepšit označování a dosledovatelnost výrobků. Abychom dosáhli toho, že velká distribuce nebude dávat přednost dováženým výrobkům, které nebudou transparentní. Abychom zlepšili konkurenceschopnost podniku, musíme také podporovat inovace. K tomu je třeba zjednodušit existující předpisy. Návrh komise ale jde opačným směrem. protože vytváří velmi komplikovaný systém, který neodpovídá požadavkům podniku. Dále je zde automatické uvolnění prostředků pro státy, které mají regionální plánování. Jasné, že tyto země potřebují nezbytnou flexibilitu k tomu, aby mohli rozložit eh, tyto zdroje na regionální úrovni, protože není možné, aby státy, které mají regionální uspořádání, byly poškozeny ve srovnání se státy, které mají centrální strukturu. Pokud je o první a druhý pilíř, to je otázka, která je spojena s vyjednáváním víceletého finančního rámce. Chci jen zdůraznit, že podle mě řešení, které se bude týkat přerozdělení finančních prostředků pouze na základě plochy, je pro mě nepřijatelné pokud se nebudou brát v úvahu další faktory. Byla by to dramatická chyba. Kvalita, efektivita a účinnost by tím pádem byla obětována pouze kvůli ploše. Musíme vybudovat jinou metodu, která vezme tyto faktory v úvahu. Děkuji Robertovi Rosovi a nyní má slovo Lajmota Straujuma z Lotyšska. Omlouvám se za výslovnost. Ministra Lektone. Prego augstgodātais priekšsādātāja kungs, komisār kungs, augstgodātie deputāti, dāmas un kungi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení páni ministři, vážení páni poslanci, ze všeho nejdříve chci říci, že vítám tuto možnost diskuse, setkat se s váženými europoslanci a europoslankyněmi. Pokud jde o reformy SZP, má Lotyšsko to stanovisko, že navrhované změny SZP jsou veskrze pozitivní. My je budeme podporovat. Nicméně zásadní problém zde existuje, na základě kterého toto celkové stanovisko podpořit nelze, a to je to, že pro naše farmáře není e, přípustná takováto úroveň přímých pladeb. Vážení kolegové, dovolte mi pár čísel. V roce 2007 dostávali naši farmáři eh, zhruba 14 euro za hektar. Když to porovnáme s mnoha jinými zeměmi, vidíme zde rozdíl v přímých platbách asi trojnásobně. Ehm, při platbách tedy na hektar samozřejmě. Samozřejmě řeknete si, že se jedná o eh, úplně jinou situaci, No, o, jedná se o přepočet e, peněz eh, podle, e, podle dostupné pracovní síly a tak dále a tak podobně. A tím k těmto jiným číslům dospějeme. Nicméně já si myslím, že takovýto rozdíl nelze obhájit e, před našimi farmáři. Já si myslím, že jako základ pro tento systém nelze používat indikátory, které neodrážejí skutečnou situaci. Nemyslíme si, že by jakýkoliv členský stát Evropské unie měl dostávat méně, než je 20 průměru EU. Podle výpočtů komise je pouze šest zemí v EU, eh, kterých se toto týká. Já souhlasím s tím, co říkal irský kolega. Naším zájmem je transparentnost, pokud jde o eh, platby v druhém pilíři. Nicméně nemůžeme souhlasit s návrhem komise eh, ohledně 5% z druhého pilíře a jejich utrácení takovým způsobem, jakým jsou alokovány přímé platby v rámci prvního pilíře. Pro naši zemi by to znamenalo, že stávající problémy vůbec nemůžeme řešit. Chceme podpořit také princip rovnosti a spolupráce všech, ve všech různých podobách. Děkuji vám za slovo. Nyní má slovo Kazis Starkevičus z Litvy, prosím. Komentáry komisáře ministry. Mano konkurencingumas ir Pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení ministři, věřím, že konkurenceschopnost a spravedlivost by měly být hlavními zásadami SZP při naplňování cílů Lisabonské smlouvy. Za tímto účelem bychom měli vytvořit rovné podmínky, abychom mohli uplatňovat tyto principy a cíle. Eh, rozšiřování cílů a fungování společné zemědělské politiky a také konkrétní rysy našeho zemědělského modelu vyžaduje náležité finanční prostředky i po roce 2013, abychom mohli překonat a řešit velké výzvy, což je, jsou klimatické změny, životní prostředí, bezpečnost potravin a konkurenceschopnost. Máme nižší přímou pomoc, nicméně musíme neustále naplňovat eh, stejné požadavky, naplňovat eh, veřejné statky a také rozvíjet eh, venkov. Je velice obtížné zajistit stejnou úroveň podpory na hektar v rámci celé Evropské unie. Je to dáno rozdílným klimatem, rozdílnými sociálními podmínkami. Nicméně v rámci budoucích výhledů musíme zajistit spravedlivý přístup a rovné zacházení vůči všem členským státům Evropské unie, abychom eh, vyřešili problém dvojrychlostní Evropy. Musíme se dohodnout také na přechodovém období eh, v rámci reformy společné zemědělské politiky. Již jsme byli předmětem takovéhoto období po doby sedmi let a je důležité, abychom vytvořili rovné spravedlivé podmínky, čili nebylo by dobré, abychom opět eh, zahájili dlouhé přechodné období. Měli bychom dosáhnout evropského průměru, co se týče přímých pladeb, co možná nejdříve, to znamená na začátku příštích finančních výhledů. Souhlasím s propočtem, srovnáním, které předložil náš polský kolega, v rámci stavecího systému dostáváme mnohem nižší přímé platby a nyní ještě několik poznámek dalším prvkům společné zemědělské politiky. Máme určité pochybnosti, co se týče ozelenění pladeb a té eh, plochy v v rozmezí 30 Chceme zjistit, aby členské státy měly větší flexibilitu. Pokud chceme mít dobrou redistribuci finančních prostředků, neměli bychom si stanovat žádné prahy nebo stropy pro ozelňování. Co se týče pozitivního vývoje v oblasti přímých pladeb, chtěli bychom přivítat iniciativu eh, definice aktivního farmáře a také chceme jasně stanovit eh, úlohu malého farmáře. Nicméně Definice aktivního farmáře by měla být zlepšena a co se týče malých farem, tak zde bychom neměli zavádět sociální podporu. Malí farmáři by měli být podpořeni, aby se zabývali zemědělstvím. Co se týče oblasti venkova, myslíme si, že opět eh, musíme uplatňovat objektivní kritéria a zvážit stávající situaci. Tyto otázky nesmí být eh, probírány izolovaně od eh, diskusí, které se týkají prvního pilíře. Co se týče tržních eh, opatření, eh, dochází k velké volatilitě na trzích a vítáme tedy, že chceme vytvořit tzv. krizový fond. Podporujeme také myšlenku, aby hlavní tržní opatření regulace zajistilo větší a lepší stabilitu. Nicméně jsou zde určité návrhy, které nejsou přijatelné pro Litvu Zmínili se o tom již jiní kolegové, například otázka zrušení kvót pro cukr po roce 2015. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Spiros Danelis Evropského parlamentu. No Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo a děkuji všem, kteří se zasadili o to, aby tato rozprava, která je svým způsobem velice neobvyklá a inovativní, mohla proběhnout. Já si myslím, že by bylo možná účinnější, kdybychom eh, začali zohledňovat specifika jednotlivých regionů, která způsobují jejich odlišnosti. Například, když se podíváme na tradiční pěstování oliv v Řecku, tam se používá velice málo vstupů, zemědělských vstupů, protože tam je potřeba respektovat místní oblast, která dost možná může být archeologickým nalezištěm. Ale i přesto dokáží ukládat uhlík do země. Já si dovedu představit několik důvodů, proč tradiční pěstování oliv eh, dělá vše co jsem zde vyjmenoval, a přispívá také k ozeleňování eh, v rámci nové SZP po její reformě. Potřebujeme rovněž zohlednit ten fakt, že eh, v současnosti je hospodářská situace velice obtížná a jsou členské státy, eh, které jsou proti jakýmkoliv reformám vzhledem k hospodářské krizi a i tyto státy musí mít přístup k veškeré pomoci, kterou mohou dostat. SZP je právě jednou z oblastí, kde můžeme zabít, tak říkajíc, dvě mouchy jednou ranou, můžeme pomůžít jak životnímu, pomoci jak životnímu prostředí, tak danému členskému státu. Znamená to nicméně to, že musíme uznat, že země na jihu Evropské unie, a myslím si, že všichni s tím souhlasí, budou vzhledem ke změně klimatu trpět nejvíce. Budou to právě oni, které ponesou veškeré důsledky eh, ze všech možných eh, pohledů změny klimatu. Tím pádem eh, musíme reformní systém nastavit tak, aby používal zjednodušená konkrétní pravidla, která nám umožní podporovat naše zemědělce. Děkuji. Grazie, Spiros. Děkuji, Spirosi. A nyní dáme slovo dalším třema ministrům. Nejdříve Roman Schneider z Lucemburska a Jim Pace ze Spojeného království a potom slovenský ministr. Nejdříve má tedy slovo Roman Schneider. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, pane komisaři, drazí kolegové vážené poslankyně, vážení poslanci. Chci poděkovat eh, Pálovi, Markovi a Dačanovi za uspořádání tohoto setkání v Evropském parlamentu. Všichni jsme si vědomi toho, že SZP se musí vyvíjet, aby se přizpůsobila novým výzvám a aby se více ospravedlnila v očích našich občanů. Evropská potravinová bezpečnost, eh, stejně jako kvalita a kvantita, musí zůstat eh, hlavním cílem společné zemědělské politiky. Proto potřebujeme odpovídající rozpočet. Pokud je o distribuci mezi členskými státy, máme za to, že musí být proveden na, za, na základě toho, že se sloučí rozpočty prvního a druhého pilíře a že budeme vycházet eh, z podobných eh, principů. To nám umožní dospět ke spravedlivému a rovnoměrnému rozložení. zdůrazním, že jsme se vždycky chtěli dohodnout, ale chci také říci, že pro Lucembursko přímé platby jsou eh, ospravedlněny tím, že je třeba kompenzovat zemědělcům větší náklady na pěstování a výrobu v Evropské unii a potom je třeba také odměnit za veřejné statky, které poskytují. Myslíme si, že není rozumné do systému přímých plateb začlenovat ještě environmentální kritéria. Agroenvironmentální opatření, která jsou specifická a dobrovolná v rámci rozvoje venkova, jsou účinnější a umožňují lépe vzít v úvahu regionální a místní specifika návrh věnovat 7 orné půdy ekologickým cílům, a to znamená výjmout tuto oblast z produkce, je v rozporu s naším cílem zajistit bezpečnost potravin. V zásadě bychom mohli podpořit eh, speciální režim eh, pro mladé zemědělce. Pokud jde o speciální režim pro drobné zemědělce, tady jsme pro dobrovolnou bázi. Musíme říci, že bohužel celá řada součástí návrhu komise zvýší administrativní zátěž jako například eh, rozšíření kondicionality na nové oblasti, ekologické platby a navrhovaná definice aktivního zemědělce. Pokud o rozvoj venkova, jsme toho názoru, že navrhovaná opatření se ubírají správným směrem a umožní určitou kontinuitu s předcházejícím obdobím. Nicméně je nám líto, že se nepočítá s žádným větším zjednodušením administrativní zátěže, aby se zjednodušily takové oblasti, jako je hodnocení a monitoring v rámci rozvoje venkova. Provázání se strukturálními fondy a partnerství pro inovaci hrozí, že nepřinesou skutečnou přidanou hodnotu, především pro země, které mají malé programy. Dále chci zdůraznit, eh, že je důležité správně definovat eh, znevýhodněné oblasti. My jsme toho názoru, že seznam navrhovaných kritérií a především prahové hodnoty neberou dostatečně v úvahu všechny handicapy, kterým musí zemědělci čelit. Pokud jde o řízení trhu, tak zde můžeme podpořit návrh na zachování intervenčních opatření a soukromého skladování jako záchranné sítě. Jsme také toho názoru, že v souladu s rozvojem vinařského trhu by se eventuálně mohlo počítat s omezením vysazování. Dále je nám líto, že pořád ještě neexistuje návrh pro měkké přistání ve všech členských státech, pokud jde o zrušení mléčných kvot v roce 2015. Děkuji. Děkuji, prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu, jinak se nám to nepodaří zvládnout včas. Spojené království, Jim Pace. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, poděkovat všem, eh, kteří zorganizovali dnešní odpolední zasedání. Je velice užitečné, že máme možnost si vyměnit své názory. Chtěl bych zdůraznit, že Spojené království se chce zúčastnit eh, těchto diskusí, ať budou trvat jakkoliv dlouho. Čili chceme udělat vše pro to, aby společná zemědělská politika odpovídala potřebám budoucnosti. Je tady celá řada elementů, které vítáme v návrhu, především flexibilitu, která je v pilíři 2, a také závazek komise eh, v oblasti opatření eh, vývoje a výzkumu. Nicméně celá řada lidí je zdůraznil, že se musí zvýšit produkce v následných letech. Já si myslím, že to není patřičně zohledněno ovšem v daných návrzích. Není zde řečeno, co to konkrétně znamená, co se konkrétně děje a co se dělo během posledních dvou, tří let, když ceny komodit v podstatě stoupaly, ne všechny, ale většina eh, zvyšovala cenu. A poptávka se neustále zvyšuje, zvyšuje se globální poptávka. Uvidíme, že cena komodit eh, se opět bude zvyšovat, bude tady určitá volatilita, ale ten trend bude rostoucí. Je důležité, aby společná politika to zohlednila musíme hovořit nejen o tom, kolik peněz investujeme, ale kam je investujeme, abychom zohlednili právě měnící se situaci. A zde právě vidíme, že jsme promarnili příležitost, abychom využili nejefektivněji finanční prostředky pro farmáře, aby byli konkurenceschopní, aby byli inovativní, aby právě využili těch rostoucích cen, což by zohledňovalo rostoucí globální poptávku. Také bychom chtěli vidět větší důraz na pilíř číslo 2. Tento mechanismus musíme, musí být konkurenceschopný, ale myslíme si také, že právě pilíř 2 je efektivnějším eh, nástrojem pro ekologizaci, alespoň tak jsme to eh, dělali a děláme ve Velké Británii řadu let. Ale pokud budeme mít tedy prvek ozelenění v prvním pilíři, tak to musí mít přidanou hodnotu pro daňové poplatníky, aby eh, to bylo přínosné i pro farmáře, ale musí to být také náležitě jednoduché. Například eh, pan komisař jasně řekl, že těch 7% nemá být dáno ladem. Bylo to řečeno na poslední radě. Já to vítám. Vítám tuto poznámku, protože v dobách, kdy se zvyšuje poptávka po potravinách, by to nebylo patřičné. Nicméně řada farem nebude mít k dispozici 7 půdy, kde nic nepěstuje. Buď tam budou nejrůznější rybníky nebo ploty a tak podobně, ale celá řada farmou, farem to nebude mít k dispozici, takže to bude obtížné dát vyjmout 7 půdy z aktivního zemědělství. Také podporuji ty kolegy, kteří jsou proti zavádění stropů. Myslíme si, že bychom se ubírali špatným směrem. Když jsem si vyslechl kolegy z výboru pro zemědělství i ostatní ministry, tak si myslíme, že proces konvergence v rámci členských států není přijatelný a Doufám, že komise stáhne tento návrh a na závěr souhlasím se všemi poznámkami, které dnes zazněly na adresu zjednodušení. To je něco, co chceme všichni zajistit, je to velice ušlechtilý cíl, ale mám pocit, že tento návrh nás tímto směrem nevede. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Zol Simon, ministr zemědělství Slovenska. Děkuji. Dovolte, abych na úvod eh, uvítal tuto diskusi na této půdě. Je nestandardní, že i my, ministři, vedeme na této půdě v této fázi přípravy dokumentu diskusy. Ale jménem Slovenské republiky musím říci, že návrh reformy společné zemědělské politiky je pro Slovenskou republiku určitým zklamáním. Považujeme ho za málo ambiciozní v odstraňování nerovností v úrovně podpory mezi členskými státy a ve zjednodušení společné zemědělské politiky a pro členské státy i pro samotné zemědělce. Přílišný důraz se klade na ekologickou stránku, která ve Slovenské republice působí na další extenzifikaci zemědělství. Přičemž dosažení cílu společné zemědělské politiky, především ekologických, podle současného nastavení není tak jednoznačně jisté. Slovenská republika má proto výhrady k několika prvkům reformy. Dovolte ale na úvod jednu připomínku. Na jednotném trhu musí platit stejná pravidla. Stejná pravidla nejsou uplatňovaná z hlediska výpočtu podpor pro jednotlivé země. Jak chceme být konkurenceschopní na jednotném trhu, a ve světovém hospodářství, když konkurujeme sami sobě v rámci Evropské unie a máme rozdílnou výšku podpory, každá země zvlášť. Za to též společenství, jak zde bylo uvedeno, Dánsko a Litva. Právě proto máme problém z hlediska výpočtu nebo vyrovnávání těchto plateb. Slovenská republika má za to, že sedm let přechodného období pro nové členské státy je poměrně dostačující na to, abychom se vyrovnali a nepotřebujeme další období. 30% alokace prostředků přímých plateb na greening při 7% vyloučení plochy je přesně opačným směrem než eh, produkce potravin. Ba naopak, Takto velký program 30% alokace na ozeleňování povede kontraproduktivně ke zvyšování cen potravin. Právě proto si myslíme, že toto opatření má počítat s nižším procentem alokace a má to být na dobrovolné bázi. Zásadní výhradu máme k zastropování, to znamená progresivnímu krácení přímých plateb a doufám, že jsme se vyjádřili stejně jako kolega předřečník, eh, že jasně nesouhlasíme, doufáme, že komise to přehodnotí a nebude to uplatňovat, protože zastropování plateb eh, jde právě opačným směrem než konkurenceschopnost, úsilí o konkurenceschopnost. Definice aktivního zemědělce tam musíme říci, že Slovenská republika vítá tuto definici na podmínku, ale musíme se zamyslet upřímně nad tím, zda 5% příjmu ze zemědělské činnosti je dostatečnou definicí aktivního zemědělce. Zda je tato podmínka dostatečně ambiciozní. My jsme přesvědčeni, že to má být ne 5%, ale minimálně 30% ze zemědělské výroby. Zrušení systému plateb SAPS a Zavedení platebních nároků je podle našeho názoru ne zjednodušením, ale naopak zavedením komplikovanějšího systému. Jak chceme podporovat mladé farmáře, když eh, rok 2011 stanovíme za referenční. To znamená, že v roce 2014 žádný mladý zemědělec nemůže dostat podporu. Právě proto máme výhradu také ke stanovení referenčního roku 2011. V celé řadě zemí počet eh, farem a farmářů neustále roste a když stanovíme úroveň na rok 2011, tak žádný mladý farmář, žádné nové farmy už nebudou moci do budoucna vznikat. Zrušení kvót eh, v oblasti cukru. S tím nesouhlasíme zásadně. Já si pamatuji na cukrovou reformu, tehdy jsem zasedal v radě ministru jako ministr, byli jsme ujištěni, že nemůže dopadnout negativně pro Evropskou unii. Letos jsme mohli vidět skutečný dopad tohoto kroku. Na druhé straně vítáme ponechání dobrovolné platby a chceme rozšířit tuto oblast také o monogastrická zvířata a zvýšit tento podíl na 20 až 30 aby zabezpečil skutečný cíl reformy a sice produkci potravin jako prvotní cíl. Děkuji a nyní místo, předseda, místo předsedkyně Paulsen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem ministrům i všem kolegům, kteří se účastní tohoto zasedání. Počkám chvíli, abyste si nasadili sluchátka. Výborně. Pokud jde o druhý pilíř společné zemědělské politiky, musím zdůraznit, že obsahuje celou řadu výborných eh, návrhů. Nicméně, bohužel, zde chybí možnosti jak zdůraznit roli žen, především mladých žen, které chtějí zůstat eh, v zemědělských podnicích. Víte, že muži a ženy mají velký problém v pokračování se zemědělskou činností. Hovoříme o tom, že by zemědělství mělo být eh, přátelštější k životnímu prostředí, ekologičtější. Proč bychom si nevytýčili realistický cíl, aby se zemědělství a lesnictví stalo soběstačným, pokud jde o výrobu energie pro Evropu? Například eh, můžeme říci, že mrva a živočišná hnojiva mohou do budoucna sloužit jako zdroj energie. Já si myslím, že se musíme zamýšlet nad možností, jak eh, ušetřit, eh, jak omezit používání fosilních paliv. Pokud o ekologické zemědělství, já velmi dobře chápu toto, tuto koncepci, nicméně musím říct, že tento návrh je byrokratičtější spíše než ekologický. Zemědělci musí být eh, kompenzováni za rozdíl cen na trzích, to je jasné, ale mělo by to být prováděno mnohem jednodušším a přímějším způsobem. Je třeba, aby zemědělci byli odměňováni za své úsilí, pokud je o pěstování a pokud je o ochranu životního prostředí. Nesmíme zapomínat, že právě zemědělci vyrábějí a my jim musíme pomoci. Děkuji paní Paulsen a nyní poslední dva ministři, Jari Koskinen z Finska a na závěr Valeriu Tabara z Rumunska. Jari Koskinen má slovo. Kiitos, Paolo. Děkuji mnohokrát, Paolo. Chtěl bych poděkovat panu komisaři, vážení europoslanci, vážení kolegové. Chtěl bych eh, poděkovat organizátorům tohoto setkání. Je to dobrý začátek eh, vzájemné spolupráce mezi evropskými institucemi. V tuto chvíli bych chtěl nanést tři body. Za prvé, jménem Finska bych chtěl zdůraznit, že legislativní návrhy komise jsou dobrým základem pro následné diskuse pro vytvoření dobré společné zemědělské politiky. Chceme spojit tři hlavní cíle Eh, trvalé udržitelnou výrobu, trvalé udržitelné využívání zdrojů a také rovné zacházení v oblasti zemědělství, rovný rozvoj v oblasti venkova. Chceme zajistit trvalé udržitelný rozvoj zemědělství všude v rámci Evropské unie. Myslím si, že možná bychom těchto cílů mohli dosáhnout jednodušeji, než navrhuje eh, samotný balíček. Je tady systém kontrol, monitorování, zdá se to velice problematické a bude to asi složitější, naopak to tedy nevede k očekávanému zjednodušení, eh, které očekávají jak zemědělci, tak pracovníci veřejné zprávy. Měli bychom podpořit naše zemědělce, takže podporuji návrh komise, eh, co se týče postupného vyrovnávání regionálních rozdílů a zavádění paušálních částek. Návrh komise chce dále prosazovat vyplácení přímých pladeb. Návrh komise je také důležitý pro regiony, kde jsou vysoké náklady. Finsko také vítá návrh tzv. zelených pladeb a systém přímých pladeb, ale měli bychom se pečlivěji podívat ENA. tyto návrhy, abychom naopak nezvyšovali administrativní zátěž. E, dále, co se týče konkrétně finských podmínek, tak vítáme návrh komise, co se týče e, většího balíčku v oblasti rozvoje venkova ale v budoucnosti bychom se měli zaměřit především na zjednodušení v oblasti přípravy a provádění jednotlivých programů. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že co se týče eh, nařízení, tržních eh, nařízení, komise eh, se zabývá otázkou krizového řízení. Nicméně se chceme zbavit určitých eh, kvót po roce 2015 a toto rozhodnutí nemůže Finsko podpořit. Děkuji. Grazie, Valerio. Děkuji. Valeriu Tabara má slova. Prosím, Valeriu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení poslanci a poslankyně, máme za to, že tato schůze je maximálně důležitá, protože umožňuje otevřeně diskutovat eh, o odvětví, které je velmi důležité pro přítomnost, ale ještě více pro budoucnost. Problémy jsou velmi složité už na první pohled. A je skutečně dobré, že nám komise dala k dispozici dokumenty, skutečně skvělé dokumenty, které ilustrují opatření společné zemědělské politiky po roce 2013. To je velmi důležitá iniciativa, protože otevírá cestu řešení velmi složitých problémů, které v různých zemích mají různou podobu. S ohledem na specifická země, specifika zemědělských systémů našich zemí. Jedná se o národní, regionální i místní specifika. Požadavky zemědělské výroby v blízké budoucnosti budou skutečně komplexní, protože zemědělská výroba nebude spočívat pouze v zajištění potravin, ale bude muset poskytovat také surovinu pro průmysl a také energii z obnovitelných zdrojů. Je také důležité, aby v Evropské unii zemědělství poskytovalo kvalitní a potraviny v dostatečné množství, aby zde bylo také zajištěno, že zemědělci budou mít eh, důstojný příjem a nebudeme zapomínat ani na požadavky spotřebitelů a ochranu krajiny. Máme zde tedy dvě strany mince. Na jedné straně je zde zemědělec, který produkuje potraviny, a na druhé straně spotřebitel, který tyto potraviny konzumuje. Analýza musí být hlubší. Musíme se ovšem zaměřit především na přímé platby. V některých státech jsou eh, přímé platby mnohem nižší, než je evropský průměr. A je třeba to ještě více eh, snížit tento rozdíl. Potom ozelenění přímých plateb. To je věc, která se diskutuje také na institucionální úrovni, protože to sebou nese také riziko zvýšení byrokracie. Pokud jde o přímé platby určené velkým podnikům a jejich omezení, to je věc, která by mohla postihnout velmi produktivní podniky, které zajišťují velmi kvalitní potraviny. Financování určeno pro velké skupiny producentů v oblasti ovocnářství rozhodně nejde v tom smyslu, jak o tom hovořila komise, to znamená podporu drobných zemědělců a jejich uskupení. My doufáme, že dojde ještě k většímu navýšení, pět tisíc a ne tisíc euro pro mladé zemědělce a pro zemědělce, kteří se budou chtít účastnit eh, evropských družstev. Procentní navýšení tohoto stropu. Společná Organizace společného trhu hovoří o tom, že pokud jde o dovoz drubežího masa a telecího masa a mléčné výrobky, tak eh, tam musí být tento strop zachován. Kromě toho musíme věnovat velkou pozornost tomu, co se bude odehrávat na evropském trhu. Pokud skutečně chceme do roku 2015 zrušit eh, cukernou kvótu, vzpomínáme, připomínáme, že jsme změnili nedávno společnou organizaci trhu, takže bychom měli postupně navyšovat kvotu o 5 za rok, abychom dospěli k tomu, že tuto kvotu postupně úplně zrušíme. Připomínáme, že je také třeba podporovat používání medu ve školách a především u dětí a starších osob. Pokud jde o mléko, připomínáme, že zde existuje důležitý aspekt, a sice kolektivní vyjednávání, abychom dospěli k prodejním smlouvám a také zachování intervencí na trhu, jako je tedy záchranná síť a pokračování projektu Mléko do škol, to všechno jsou iniciativy, které už byly pochváleny. Dále je třeba zachovat podporu v případě krize na trhu. Podporovat drobné podnikání, malé a střední podniky, vyloučení zprostředkovatelů z řetězce a podporovat podniky, které mají méně než eh, pět zaměstnanců. Rumunsko vysoce hodnotí tyto návrhy. Děkujeme za ně a dále chceme také podporovat eh, tyto drobné zemědělce. Děkuji, Valeriu. Tím jsme tedy ukončili vystoupení ministru. Samozřejmě dám také slovo zástupcům eh, ministrů, kteří nedorazili, ale prosím vás, buďte struční, protože nám zůstalo pouze 25 minut. Eh, teď má slovo pan Olejničák z Evropského parlamentu. Dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, když jsme začali rozpravu o CZP, eh, Shodli jsme se všichni o hlavních cílech této reformy. Chceme reformu spravedlivější, flexibilnější, upravitelnější podle případných nastanovších krizí. Chceme reformu zelenější a jednodušší. Chceme celou tuto politiku zefektivnit. Nyní jsme ve fázi konkrétního návrhu. Návrh byl předložen komisí a najednou vidíme mnoho rozdílů mezi jednotlivými členskými státy, mnoho rozdílů ve stanoviskách jednotlivých ministrů i jednotlivých eh, poslanců Evropského parlamentu. A nejsou to prosím rozdíly pouze drobné, jsou to často rozdíly velice vážné a to mě působí upřímně dámy a pánové obavy, protože eh, pokud zde na, tom, na této platformě nebudeme schopni navrhnout novou podobu SZP, kterou budeme moci prodat, tak říkajíc, našim zemědělcům, znamená to, že prohrajeme bitvu o velký rozpočet pro SZP, což by zase znamenalo, že nas, naši spotřebitelé a zemědělci budou mít do budoucna obrovské problémy. Proto na vás apeluji, vážení kolegové, buďte otevření kompromisu, abychom opravdu nalezli kompromisní znění SZP. Pokud se nám to totiž nepodaří, dojde pouze k tomu, že se zopakují dějiny, podobně jako tomu například bylo v případu e, rozpočtu pomoci pro nejchudší. Ačkoliv se zdánlivě všichni stavěli za tento návrh, tu bitmu jsme ve finále prohráli při, tady při hlasování a rozpočet tím pádem bude zkrácen. Děkuji a nyní má slovo zástupkyně Rakouska Edith Klauser. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane předsedo, pane komisaři, vážení přítomní. Děkuji za pozvání a možnost vyjádřit se zde v diskusi společně s eh, poslanci Evropského parlamentu a zástupci členských států. V zásadě Rakousko považuje tyto předložené návrhy za návrhy dobré, nicméně je zapotřebí provést určité úpravy a změny v nich. Například eh, z hlediska eh, stanoveného času eh, budu hovořit jenom o tom nejdůležitějším. Nejprve přímé platby zde by mělo dojít k úplnému, úplné změně systému, což bude pro mnohé členské státy, mimo jiné pro Rakousko, znamenat velké změny. V této souvislosti chci říct si několik slov k velice důležitému tématu pro Rakousko, to znamená zjednodušení. Vzhledem k nutnosti zjednodušení se už mnohokrát hovořilo o tom a Rakousko také požaduje o zjednodušení zprávy. Návrhy v oblasti přímých platev komise při pečlivějším čtení ukazují eh, zavedení určitých prémiových systémů a tím pádem značnou, značné zkomplikování systému. Což znamená, že my bychom naopak rádi podpořili jednodušší, přímější systém. Dávám ráda příklad. Například nový příplatek za ekologizaci za zelenění kde eh, existuje kontrolní systém a systém sankcí, který celý systém přímých pladem komplikuje. Jednodušší by bylo, s přistejným dopadu, mít určitou eh, greeningovou prémii a eh, základovou prémii, které by se mohly združit do takzvané ekologické prémie, což by znamenalo zjednodušení systému administrativního a zlepšení podmínek ekologických a životně prostředních. Co potřebujeme je hlavně flexibilita pro členské státy při uplatňování regionálního modelu. I to už několik členských států dnes zmínilo. V Rakousku máme různorodé zemědělské prostředí, máme zde i e, vysokohorské oblasti i jiné, což by podle stávajícího systému znamenalo, že by Rakousko přišlo o hodně prémií. Proto také žádáme e, flexibilitu, vysokou flexibilitu, pokud jde o uplatňování tohoto modelu. Teď pokud jde o druhý pilíř e, SZP, ten je v Rakousku velice důležitý, zejména vzhledem k našemu programu ochrany životního prostředí, který je velice komplexní. Protože eh, následně trvalé udržitelné ekologicky přátelské zemědělství, které se v Rakousku podporuje, ehm, vyžaduje také náležitý právní rámec. Důležité je poučit se ze zkušeností z úspěšných modelů, náležitě je zohlednit a i zde jde v oblasti vývoje eh, eh, zemědělské a venkovské půdy o co největší možné zjednodušení z hlediska administrativního. Celkově vzato Rakousko tyto návrhy oceňuje, myslí si, že jsou to celkově návrhy jdoucí správným směrem, nicméně eh, se nám nelíbí konec kvóty pro cukr. To je něco, s čím vůbec nemůžeme souhlasit a zasazujeme se o pokračování v uplatňování této kvoty. Nakonec, zjednodušování je něco, co je centrálním ústředním tématem celé CZP. Rakousko se těší na budoucí konstruktivní debatu, do které se aktivně zapojí. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo zástupce francouzské vlády Erik Allen. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k času Přejdu rovnou k tomu nejdůležitějšímu. Na úvod chci říci, že tento balíček je zajímavým základem pro jednání. Nicméně z hlediska Francie je třeba tento balíček ještě podstatně zlepšit eh, z hlediska jednoduchosti, flexibility a subsidiarity. Pokud jde na řízení o přímých platbách, Francie opakuje svou podporu, kterou už od roku 2010 eh, věnuje redistribuci mezi členskými státy, která musí být eh, spravedlivá, musí být eh, postupná a musí vzít v úvahu eh, rozpočtová omezení. Vnitřní konvergence v rámci členských států je cíl, se kterým souhlasíme, ovšem tento proces musí dát k dispozici členským státům eh, větší prostor, větší subsidiaritu, protože naše zemědělství je velmi různorodé. Návrh komise v tomto smyslu nás neuspokojuje. Ozelenění v prvním pilíři to Francie už od začátku v zásadě podporuje. Ale způsob, který je v současné době navrhován, je příliš byrokratický, zbytečně byrokratický a není konzistentní s ohledem na realitu v terénu. Francie vítá zachování možnosti platby vázanou na produkci v rámci SZP po roku 2014. Budeme tomu věnovat pozornost. E, pokud jde o jednotný práh, e, tam vítáme také návrh komise, která plánuje reaktivnější nástroje. Jejím cílem bude nejen e, nahrazovat fungování trhu, ale spíše umožňovat předcházet krizím. To nám připadá pozitivní a určitě budeme pracovat na dalším zlepšení těchto mechanismů. Dva konkrétní body si ale vyžádají ještě změny. Za prvé, posílení vyjednávací kapacity produ- producentů. V tomto smyslu nás návrh komise neuspokojuje, protože tím se neposiluje koncentrace nabídky. O tom se zde před chvíli hovořilo a je to bod, na který budeme dávat v diskuzích a v jednáních velký pozor. Druhá věc, o které bych se rád zmínil, je, že v oblasti cukru nemůže Francie přistoupit na zrušení kvót v roce 2015 a žádá o prodloužení do roku 2020. K rozvoji venkova. Návrh komise je složitý pod zástěrkou harmonizace a rozpočtové výkonnosti. Francie očekává skutečně politický pokrok v této oblasti, pokud jde především o znevýhodněné oblasti. Návrh eh, ohledně financování a řízení SZP. Tam chci říci, stejně jako ostatní, že zde není skutečné zjednodušení, pokud jde o podmíněnost eh, podpor, na rozdíl od toho, co říká komise a na rozdíl od toho, nebo navzdory tomu, co v roce 2011 eh, požadovala rada. Vše, o, o čem teď diskutujeme, bude mít smysl pouze v případě, když společná zemědělská politika bude mít uspokojivý, dostatečný rozpočet. To, co dnes navrhuje komise, je podle nás absolutní minimum. Děkuji. Děkuji. Další zástupce je Katrin Puume z estonské vlády. Prosím. Ja, aitäh. Mul on suur au olla siin. Děkuji mnohokrát. Je pro mě velkou ctí, že mohu být eh, přítomná na tomto, doufám, prvním historickém setkání. Jménem eh, estonského ministra zemědělství bych chtěla zdůraznit dva aspekty. Pro Estonsko je nejdůležitější otázka přímých pladeb, co se týče reformy SZP. A co možná eh, nejrychlejší vyrovnání mezi členskými státy s ohledem na přímé platby. Nesouhlasíme s tou rychlostí, eh, s jakou má docházet k tomuto vyrovnání, protože to nevytváří rovné podmínky co se týče estonské úrovně přímých pladeb, měli bychom mít minimálně 90 evropského průměru. Také bychom chtěli zdůraznit, že rozvoj venkova a dotace by se měly zvýšit v následném rozpočtovém období. A vyrovnání pladeb nemůže být uděláno na úkor rozvoje venkova, protože by to ohrozilo strukturální změny a investice, zlepšení a celkové inovace v těchto oblastech. Děkuji. Děkuji, děkuji také, že jste dodržela čas. Musíme to urychlit, kolegové, protože čas nás tlačí. Nyní má slovo eh, poslankyně Kostinger. Děkuji, eh, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem přesvědčená, že pokud jde o potravinovou bezpečnost, jedná se o právo a jistotu pro naše spotřebitele, které musíme zajistit. To znamená, že to musí být eh, ústředním tématem diskuse o SZP. Eh, všechny návrhy komise, pokud jde o udržitelnost a ekologizaci, můžeme považovat za naprosto správné a dobré a můžeme je i podpořit. Chci říci, že Eh, nemáme znovu objevovat Ameriku, máme se spíše podívat na to, co fungovalo a co je třeba ještě vybudovat. Nesmíme provádět revoluci SZP, spíše pouze její evoluci. To sedmiprocentní odstavování zemědělské plochy je podle mě jednoznačně revolučním krokem. Eh, což eh, vidíme i eh, u těch dotázaných zemědělců, u kterých se prováděly v eh, posledních letech i jiná drastická opatření. A v podstatě veškerou mm, zemědělskou půdu, kterou mají, budou nyní potřebovat a mají-li nyní 7% odstavovat, není to přijatelné. Kriticky rovněž nahlížím to, jak podobně jako někteří předřečníci, Eh, zvyšující se množství byrokracie, zejména pokud jde o to takzvané ozelenění, které, ke kterému by mělo dojít. Já si myslím, že se eh, nedostatečně zohledňuje také to, jakým způsobem eh, se uplatňuje princip podmíněnosti pro to, aby naši zemědělci dostávali přímé platby. Já si myslím, že je naším cílem více komunikovat možnosti, jakým způsobem naši zemědělci na tyto platby mohou dosáhnout. Eh, pokud jde o reformu SZP, jde nám o její důvěryhodnost u spotřebitelů a samozřejmě u našich zemědělců, protože jsou to právě oni, kteří denodenně dřou na svých pozemcích. A chceme-li hovořit o reformě, musí se vždy jednat o partnerství mezi zemědělci a Evropskou unii a tím pádem musí pro oba zúčastněné, pro obě zúčastněné strany býti stejná pravidla. Skutečnost je také taková, že zejména toto ozelenění eh, v rámci druhého pilíře, eh, který tvoří zásadní část SZP, bude představovat zavedení nových environmentálních programů, což je eh, částečně zásah do aktivit členských států za několik posledních desetiletí. Některé státy budou tím pádem znevýhodněny. Většinu z toho, co říkal pan komisař, považuji za správné, jednak zejména pokud jde o podpořování udržitelnosti, více investic, více rozvoje, více výzkumu. To je všechno potřeba podložit, eh, podpořit zejména v rámci druhého pilíře. Musíme také zajistit surovinovou bezpečnost a eh, já si myslím, že zrušení kvóty na cukr eh, potravinovou bezpečnost nezajišťuje. Podobně je oblast bioenergie ještě oblastí, která si zaslouží naši pozornost a já se těším na dobrou spolupráci s Radou komisí a parlamentem. Děkuji. Děkuji. A nyní Laslo Vajda, zástupce maďarské vlády. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Maďarsko si myslí, že potřebujeme silnou SZP pro budoucnost Evropské unie a musíme zajistit takovou podporu, která bude přinejmenším na stejné úrovni, jako jsme měli v minulosti. Podle našeho názoru tento návrh je dobrým základem diskusí, nicméně v některých bodech musíme pokračovat v diskusi, musíme také zlepšit daný text. V Maďarsku si myslíme, že budoucí úloha zemědělství bude především zajišťování produkce potravin konkurenčním způsobem. Zachovat si dva pilíře v rámci zemědělství je přístup, se kterým souhlasíme. První pilíř má zajistit náležité příjmy pro zemědělce, nicméně členské státy musí mít patřičnou flexibilitu, aby mohli podpořit tento pilíř. Co se týče stropu na úrovni 10 Podle našeho názoru je to důležité pro citlivé sektory, citlivé regiony. Ekologizace je princip, proti kterému nevystupujeme, nicméně chceme říci, že ze své povahy zemědělství musí být ekologické a v minulosti jsme přijali několik opatření, abychom naplnili tyto cíle. Čili další ozeleňování je politika, kterou musíme velice pečlivě zvážit. Naplňování tohoto cíle by mělo být pečlivě zváženo. Musíme zjednodušit tyto cíle, konkrétní kroky a musíme vždy zvažovat konkrétní specifické podmínky více, než tomu bylo dříve. Také přeskoumáváme některé zbývající návrhy ze strany komise. Věříme, že více zdrojů by mělo být ponecháno na jednotlivých členských státech. Dále ukončení jednotlivých kvót je, myslím, dobré. Je dobré, abychom podpořili rozvoj venkova. To nesmíme nějak ohrozit jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských států. Myslíme si, že zapotřebí zajistit další zjednodušení jednak pro farmáře, jednak pro administrátory a věříme, že tady může komise vyvinout větší úsilí. Maďarsko si přeje konstruktivně spolupracovat s komisí a věříme, že takto vytvoříme dobrý základ pro budoucí SZP. Děkuji. Děkuji, Loslo. A nyní dávám slovo zástupkyni nebo zástupci holandské vlády. Na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi, abych se hned dostal ke klíčovým poznámkám. Chtěl bych říci, že toto je dobrý základ dalších vyjednávání, nicméně si myslíme, že musíme zajistit ještě větší zjednodušení a musíme také zajistit větší upřímnost, otevřenost, co se týče redistribuce přímých pladeb. Nicméně si myslíme, že zásada proporcionality i spravedlnosti by měla být zcela jistě uplatněna. Stávající Návrh ovšem v daném kontextu není přijatelný. Dovedeme si představit, že můžeme mít stejné procento pro každý členský stát, nebo maximum pro daný členský stát, pokud by to mělo být ve výši 4 Já si myslím, že většina kolegů eh, také prohlásila, že bychom měli zajistit větší flexibilitu. Zcela jistě s tímto přístupem souhlasíme. Eh, komise hovoří o 30%, co se týče ozeleňování, ale já si myslím, že jednotný přístup pro všechny nezajistí náležitou diverzifikaci zemědělství v rámci celé Evropské unie. Myslím, že bychom měli omezit počet alternativ, abychom vyhověli specifickým národním podmínkám. Zcela jistě by to mělo být uplatněno z hlediska tzv. zelené prémie. Nicméně musíme zanechat prostor pro inovace, zjednodušení, o tom se zmínila celá řada kolegů, nemusím se, myslím, k tomuto bodu vracet. Podporujeme ty kolegy, kteří toto prohlásili. Zcela jistě souhlasíme eh, s irským stanoviskem se týče mladých farmářů a stanovování stropů a také s německém. Také Eh, se španělskými kolegy, kteří je hovořili o půdě a krizi, eh, ke které v dané době oblasti zemědělství došlo. Andman. Děkuji, ještě dávám slovo zástupci švédské vlády Tomasi Dalmanovi. Eh, Já ber om ursäkt o min minister Eskil Erlandssons vägnar. Som... Děkuji mnohokrát. Chtěla bych se omluvit, že náš minister nemohl být k dispozici. Eh, bohužel i pan Thomas Mann eh, se nemohl zúčastnit, ale udělám vše, co je v mých silách. Eh, takže jsem ráda, že můžeme spolu hovořit o reformě společné zemědělské politiky. Myslíme si, že budeme konstruktivní v rámci vyjednávání na úrovni reform společné zemědělské politiky. To je pro tuto chvíli vše. Děkuji. Děkuji. Zástupce slovinské vlády Simona Vrevc v Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěla poděkovat za organizaci tohoto setkání jménem našeho ministra. V podstatě všichni předřečníci hovořili o klíčových otázkách a problémech, takže i Slovensko, Slovensko chce prosadit konvergenci, flexibilitu na úrovni členských států. Členské státy jsou odlišné a pokud nevememe v úvahu jejich charakteristické rysy, tak eh, dopady na jednotlivé podniky budou zcela zásadní. Takže potřebujeme větší flexibilitu pro Slovinsko a Slovensko také souhlasí eh, s konvergencí v rámci členských států, ale dáváme přednost takovému postupu, kdy budeme prosazovat pragmatický přístup, podporujeme to, co navrhuje komise, zdá se nám to transparentní, dobré a také souhlasíme s Německem. Konečné schválení finančních prostředků pro přímé platby bude možné, až budou dohodnuty finanční výhledy. Je také pro Slovensko nesmírně důležité, abychom dále pokračovali v restrukturalizačních procese. Chtěli bychom pokračovat v práci, kterou jsme již zahájili v oblasti ochrany životního prostředí a chceme také pokračovat v práci, která se týká rozvoje venkova. Eh, zde se připojeme především k Rakousku. Co se týče rozvoje venkova, měli bychom vzít eh, v úvahu dosaženého pokroku. Děkuji. Děkuji, já děkuji všem zástupcům vlád, eh, kteří si vzali slovo samozřejmě i všem ministrům. Teď tady ještě zůstalo pár europoslanců, kteří si chtěli vzít slovo. Nevím, jestli ještě o to stojí. Paní Kalniete, prosím. Kalniete a potom Šekeresky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, páni ministři. Vážení kolegové, budu hovořit velice stručně a o tom, a to o tom, jak jsou naši farmáři znevýhodněni v návrhu komise. My jsme se na tuto reformu přímě řečeno velmi těšili. Očekávali jsme, že Evropa umožní i nám být konkurenceschopnými a že jednotný trh nebude nadále ochromován. Ale když se podíváme na systém přímých plateb, kritéria, na kterých to je založeno, by neměla být historickými daty, tak jak to je v návrhu komise. My si myslíme, že reforma eh, SZP a jejího přechodného období by měla být jiná. Ty země, které dostávají méně než 50 průměru eh, přímých plateb eh, a těch šest v tom přechodném období, by mm, se mělo okamžitě posunout na náležitou úroveň. Eh, v naší zemi nechápeme, jak je možné, že podle stávajícího návrhu komise máme čekat ještě dalších nějakých 13 let. Přičemž eh, ten podíl eh, na přímých platbách u nás, u nás bude o něco, jenom o něco více než 50 průměru Evropy. Možná, že mezi zemědělci jsou rozdíly, ale to nejsou prosím rozdíly tří nebo čtyřnásobné. To přece rozhodně ne. Přímé platby je potřeba vyrovnat, jinak budeme spožďovat a ohrožovat růst v Evropské unii, což poškodí celkovou konkurenceschopnost v oblasti zemědělství. Děkuji. Proponovaná reforma je hlavně kontinuální. Tato navrhovaná forma je pokračováním bez konkrétních změn. Zdá se mi, že musíme jasně říci, že navrhovaný rozpočet je nedostačující s ohledem na úkoly, které před námi stojí. Už jsem to mnohokrát opakoval panu komisaři Levandovskému. Na zemědělských trzích začíná spekulace. Co pozorujeme na finančních trzích? Objevují se různé nástroje, které mají korigovat tyto trhy a podporovat je. A v zemědělství tam to vypadá úplně jinak. Tam odcházíme od problémů spojených s intervencí a to je špatně pro zemědělce. Musíme vytvořit eh, mechanismus intervencí především na eh, trzích, eh, jako jsou trhy spojené s mlékem. Tím se stabilizuje zisk vstupy a stabilizuje se také situace na trhu s potravinami. Politika soudržnosti by se měla více zaměřovat na venkovské oblasti. V dokumentech o soudržnosti musíme naplánovat potřebnou podporu pro kampaně a také pro venkovské oblasti. Pokud je o ozelenění prvního pilíře, tak ten musí také být spojen eh, s tím, eh, jaká zvířata jsou chována. Zdá se jedná o skot eh, nebo o ovce a tak dále. Tím pádem by ta, to financování mohlo být efektivnější. Jejich výpočet a jejich distribuce. Pokud jde o bezplatnou distribuci potravin, to, co děláme, je nepochopitelné pro naši společnost. Takže by možná stačilo analyzovat to, eh, co se stalo před 50 lety, abychom věděli, co můžeme zachovat a co můžeme využít do budoucnosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení komisaři, vážení kolegové. Máme před sebou návrh, který je postaven na dobrých zásadách a stanoví si pozitivní cíle. Nicméně, když hovoříme o tomto návrhu, tak farmáři mají určité obavy a pochybnosti. Co nám přináší tyto nové návrhy? Víme, že farmáři čelí velké konkurenci ze strany eh, států Mercosuru. Co se stane těm farmářům, kteří si vybudovali velké podniky ve svých eh, zemích. Eh, například se to týká mléčných kvót. Do roku 2013 eh, bylo nám řečeno, že bude zavedena samoregulace, nicméně víme, jaké negativní dopady to přineslo. A nyní by to mělo být prodlouženo do roku 2015. Nicméně, jaký návrh umožní našim farmářům, aby neměli pouze zbytkové hodnoty eh, z potravinového řetězce, kterým uhradí spotřebitele. Musíme věnovat velkou pozornost příjmům farmářů. Farmáři by neměli být tak vzdáleni od velkých distributorů, od velkých supermarketů. Myslím, že se právě na tuto problematiku musíme zaměřit. Děkuji. Prosím vás, buďte opravdu velmi struční, protože potom ještě bude mít slovo na závěr pan komisař Dačan Čološ. Ernst Garcia, prosím, a potom paní Morvaj. Ano, děkuji za vaši velkorysost v čase. Nejdůležitější na této reformě zde zatím nebylo zmíněno, a je to rozpočet. Co se stane s tím rozpočtem, který možná nebude stačit? Už se hovoří o tom, že více než 1% HDP nejde. A když budeme mít 1%, tak nebudeme mít ani dost na to, abychom pokryli současnou eh, SZP a nebudeme mít na žádné rovnoměrné rozdělení mezi členskými státy. Jsou zde věci, o kterých jsme vůbec neměřili, abych se ne- nehovořili. Co se stane eh, s cukrovou kvótou po reformě z roku 2007 a po velkém úsilí takových zemí, jako je Španělsko a Portugalsko, najednou došlo k velké liberalizaci, která může ohrozit pěstování cukru v celé řadě členských států. To je věc, o které se mělo hovořit podle mě mnohem dříve. A liberalizace práva na pěstování, to je věc, která by také měla být řešena. Nikdo na radě neřekl k tomu dnes eh, vůbec nic eh, a komise navíc zdůrazňuje tuto liberalizaci. Mohli bychom hovořit o celé řadě věcí, ale nejdůležitější je, že s touto společnou zemědělskou politikou podle mého názoru nemáme zajištěno pokračování mezi generacemi a dokonce nemáme ani zajištěno, že budeme dostávat dostatek eh, potravin za rozumnou cenu v následujících deseti letech. Proto se nad tím musíme opravdu velmi zamyslet v následujících měsících. Děkuji. Děkuji. Paní Morvaj a potom Kalinovský. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji mnohokrát. Dvě stručné poznámky, pokud mohu. 3 orné půdy v tuto chvíli je používáno na výrobu biopaliv. Je to využito pro energetické plodiny. Celá řada odborníků si myslí, že to zvyšuje ceny. Já si tedy říkám, co se stane s těmito cenami, pokud k těmto 3% doplníme 7% půdy, kterou vyjmeme z produkce. Máme velké obavy také, co se týče rozvoje venkova. Velice těžko můžeme hodnotit tento návrh, pokud nevíme, kolik finančních prostředků půjde do druhého pilíře a jak to bude rozděleno mezi jednotlivými členskými státy. Nicméně musím říci, že vyrovnání rozdílů v oblasti rozvoje mezi členskými státy musí zůstat jednou z priorit společné zemědělské politiky. Proto věřím, že musíme ponechat stávající pravidla alokací v rámci druhého pilíře. Na základě modifikované metrologie z Berlína z roku 2005. Ještě jedna věc. Návrh znemožňuje eh, s pokračováním modelu režimu jednotných pladeb na plochu, což mělo naopak eh, celou zemědělskou politiku zjednodušit. SAPS je lepší systém než jednotné platby v rámci systému SAPS spojujeme platby pouze s konkrétní zemědělskou činností eh, v dané oblasti a není to nějak napojeno na historické hodnoty. Děkuji. Děkuji paní Morovaj na jednu minutu. E, magyar nyelven. Děkuji mnohokrát. Ech, budu hovořit eh, maďarsky. A budu asi méně adaptivní, nebo asi tak pro evropská, než eh, tedy ve srovnání se maďarským zástupcem. Nesouhlasím s tím termínem konkurenceschopnost, protože v Maďarsku farmáři a také tedy farmáři v postkomunistických nových členských státech eh, nemají rovné zacházení, není tam rovnost. Polský a litevský ministr zemědělství byli v podstatě pohoršeni tím, že neustále existuje nerovnost mezi novými a starými členskými státy. A já jsem také pohoršena. Jsem pohoršena i tím, že v rámci přistoupení do Evropské unie eh, lidé byli mylně informováni, protože jim bylo řečeno, že v roce 2013 zemědělci nebudou dostávat stejnou úroveň dotací a přitom jsme museli otevřít všechny naše trhy a otevřeli jsme se tedy velkým dovozům potravin ze zahraničí. E, nebude to trvat pouze do roku 2013, ale zdá se, že díky této reformě společné zemědělské politiky nevyřešíme tento problém. Mohli bychom je vyřešit, je to otázka politické vůle, ale zdá se, že tato vůle není, takže tento problém nevyřešíme. Po roce 2013 bude existovat nerovnost. Myslím si, že to je tedy vlasti zrada, pokud hovoříme o konkurenceschopnosti. Já si myslím, že dobrým rozhodnutím by bylo, kdyby zemědělci a Maďarsko, podobně jako občané jiných členských států, kteří jsou předmětem nerovného zacházení, by v podstatě zajistili rovnováhu. Pokud tedy nedosáhnou té žádoucí rovnováhy, tak by měli přijmout jiné rozhodnutí, protože jinak jsme druhořadými občany Evropské unie. A pokud tomu tak bude, tak bychom tuto organizaci měli opustit a já se omlouvám, pokud tedy nemáte čas na zodpovězení otázek, protože jsme měli čas do 18.30. Já jsem se snažila získat pozornost a nyní budeme moci pouze přes internet to možnost sledovat eh, odpovědi, které poskytnete. No. <clears throat> Parte delle risposte arriveranno. Část odpovědí dostanete teď, takže mi potěšením dát slovo Dačanu Čološovi, komisaři pro zemědělství, kterému děkuji za to, že dnes mezi nás znovu přišel a znovu ukázal, jak je ochoten vyslechnout si všechny reakce, jak ze strany vlád, tak ze strany parlamentu. A potom ještě dostane slovo Marek Savický a na závěr řeknu ještě něco já. Dačane. Děkuji, Paolo. Paní Morvaj, když jsme ve velké rodině a máme na stole dort, který si musíme rozdělit, jsme všichni pod jednou střechou, tak si někdy klademe otázku, jak je ten dort eh, rozdělen. Možná někdo si vzal větší kousek eh, než někdo jiný, ale to, že jsme pod jednou střechou a ne někde venku a místo, abychom byli u stolu, kde se rozděluje dort, dort Můžeme si položit otázku, zda je lepší být venku na dešti, anebo uvnitř pod střechou a společně se podívat na to, jakým způsobem si můžeme v rodině co nejlépe věci rozdělit. To vám říkám s tím, že chápu zklamání některých z vás, ale myslím si, že tak to prostě je, když máme omezené zdroje a jsme početná rodina. Já si myslím, že mnozí znají tuto situaci. Teď tedy velmi stručně. Obecně si z dnešní debaty vyvozuji následující závěry. Ze strany poslanců ani ze strany zástupců vlády jsem neslyšel, že by spochybňovali cíle nebo hlavní nástroje této politiky. Spíše hovořili o obsahu těchto nástrojů o systému přímých plateb, o platbách na podporu k základnímu příjmu, o podpoře ozelenění, o druhém pilíři, o tržních opatřeních. Tam jsem neslyšel žádné odmítavé stanovisko, pouze návrhy na zlepšení. Takže to si myslím, že nás staví do situace, kde je prostě normální, že zde máme poznámky, připomínky, je to teprve začátek diskuze, ale myslím si, že je to základ k diskuzi, který je konzistentní a který je hlavně v souladu s tím, co komise vždycky říkala až do této chvíle. Když se podíváme na přímé platby, hovořili jsme zde o kritériích rozdělení těchto přímých plateb. A i zde vidím, že jsou zde rozdílné názory. Na jedné straně potřeba vzít v úvahu národní nebo regionální specifika zemědělství, to znamená dát více přímých plateb určitému druhu zemědělství v porovnání s jiným. A na druhé straně jsou zde ti, kteří říkají, že je potřeba spravedlivě rozdělovat tyto platby a že je třeba usilovat o konvergenci. Takže vidíte, zde musíme řešit na jedné straně požadavek na větší rovnost a na druhé straně požadavek vzít v úvahu specifika zemědělství v určitých regionech. To, co komise předložila, bere v úvahu oba dva elementy, protože na jedné straně, kdybychom se vzdali těch historických referencí, tak navrhujeme něco, co je měřitelné všude v Evropské unii stejně, to znamená zemědělskou plochu ať už se jedná o produkci potravy nebo o produkci veřejných statků. Odstupňovaným způsobem nakládáme s touto plochou, protože ponecháváme členským státům možnost definovat regiony, ve kterých eh, navrhnou jednotné platby. Členský stát jako Itálie, nebo Rakousko, nebo Španělsko, nebo jakýkoliv jiný členský stát si bude moci vybrat, že definuje buď jeden region v rámci členského státu, to znamená, že to bude všechno stejné, nebo bude definovat jednotlivé regiony, která, eh, které budou brát v úvahu určitá specifika. Pokud má ten stát za to, že jsou zde objektivní rozdíly k tomu, aby se s jednotlivými typy zemědělství nakládalo rozdílně. V Itálii v tisku zasnilo, že sever je velmi odlišný od jihu a že jsou zde rozdíly, které reforma nebere v úvahu. Já říkám, to není pravda. Když si ten text přečtete a podíváte se na to, co se zde navrhuje, tak uvidíte, že je zde tato flexibilita. Ale tento návrh žádá konzistentnost a transparentnost. A právě proto zde máme eh, různé vrstvy plateb, eh, systém eh, lazaní, jak říkala Sabin Lorel. Máme mladé, máme drobné zemědělce, máme velké zemědělské podniky, máme horské oblasti, máme extenzivní kultury, intenzivní kultury. A pokud chceme, aby všechny tyto zemědělské podniky fungovaly, tak k ně musíme přistupovat různým způsobem, diferencovaným způsobem. Důležité ovšem je, aby tento mechanismus byl transparentní a jasný. Transparentní pro mě znamená, že budeme moci ukázat, kam jdou peníze a proč dáváme více tomu a onomu méně. Dále je zde otázka rovnosti spravedlivého rozdělení mezi členskými státy. Někteří říkají, že zde chybí politická vůle. Já si myslím, že je to možná otázka politické vůle, ale znovu připomínám, že rozhodnutí musí být přijato společně 27 členskými státy, ale není, není to jenom otázka politické vůle, je to také otázka rozpočtových zdrojů. A řekl bych ještě jednu věc. Nechci omlouvat to, že je zde země, která bude průměrně brát třikrát méně než jiná. Ale platby pro zemědělce se vždycky dívali také na to, jaká je ta část toho evropského koláče, která je dána tomu či onomu členskému státu. A to je otázka, která není jednoduchá. Jakmile řešíme otázku rozpočtu, zároveň s otázkou reformy společné zemědělské politiky, jak říkal kolega Giovanni Lavia, musíme vzít v úvahu oba dva tyto aspekty, pokud chceme nakonec dospět k politickému rozhodnutí. A já si myslím, že je zásadní, abychom se zmobilizovali politicky, abychom byli schopni přijmout rozhodnutí do konce roku 2013, pokud chceme být zodpovědní vůči našim zemědělcům. Tam nejde pouze o obsah, to je první věc, ale Důležitý je také ten okamžik, kdy přijmeme rozhodnutí. Pokud budeme to rozhodnutí příliš odkládat a pokud v roce 2014 a 2015 nebudeme mít jasnou, jasný právní základ, tak eh, nevím, jestli dosáhneme nejlepších výsledků s takovýmto spožděním. K tomu ozelenění. I zde musíme řešit otázku jednoduchosti a rovných podmínek pro zemědělce. V porovnání s tím, že je třeba zohlednit flexibilitu. Návrh, který jsme předložili, usiluje o to, abychom eh, získali výsledky v Evropské unii tak, že budeme žádat eh, zemědělce v celé Evropské unii, aby splňovali určité podmínky. To jsou otázky tedy prvního pilíře. Pan Agňu o tom hovořil. Všechny smluvní závazky, které budou mít zemědělci v druhém pilíři, pod agroenvironmentálními opatřeními se může odrazit také v tom, co bude požadováno v rámci prvního pilíře. To znamená, pokud v druhém pilíři je zemědělec placen za to, že třeba osadí jednu parcelu stromy nebo tam ponechá pouze trávu, tak tato oblast eh, bude spadat do těch 7%, které jsme naplánovali na ozelenění, protože těch 7% to je ekologická infrastruktura. To není půda, která by ležela ladem. My jsme nikde v žádném textu komise neřekli, že je třeba ornou půdu nechat ležet ladem, jako to někdo tady řekl, že by se měla nechat orná půda ladem. To rozhodně není cílem ale vzhledem k tomu, že se často mrhá s potravinami, tak se stejně tak často mrhá s půdou a s využíváním půdy. A právě proto to existuje, protože ten současný systém přímých plateb stimuloval, podporoval takovéto mrhání s půdou. A my jsme teď tedy chtěli upozornit zemědělce na to, že je třeba všechny tyto pozemky udržovat. Pokud jde o rozpočet a harmonogram, já si myslím, že komise splnila svou povinnost, už předložila rozpočtový návrh a já bych vám rád řekl, že bych chtěl, aby alespoň tedy parlament a rada zachovali to, co komise navrhla pro rozpočet společné zemědělské politiky. Ale ten legislativní návrh, který předložila komise, vzal v úvahu to, co komise vždycky navrhovala pro rozpočet. Takže teď je míč na straně hřiště rady a především parlamentu, ale myslím si, že i zde je třeba najít řešení, jak už jsem říkal, abychom neohrozili možnost zemědělců využívat nástroje společné zemědělské politiky kvůli tomu, že by zde nebylo rozhodnutí o rozpočtu. Mohu vás jménem kolegy a komisařů ujistit, že budete mít veškerou podporu komise, aby bylo co nejrychleji přijato rozhodnutí o rozpočtu. A to tež si přeji také pro reformu společné zemědělské politiky jako takovou. Pokud jde o tržní opatření, říkáte, že zde není dost eh, tržních opatření nebo že jsou slabá. Já si myslím, že teď jde o to, říci si, jak posílit eh, pozici zemědělců na trhu a právě proto jsme předložili tento návrh. Jak dosáhnout větší reaktivity? Zde, pane Dantene, se musíme podívat na to, jak sladit na jedné straně potřebu reaktivity a požadavek parlamentu na komise, aby byla reaktivnější, a na druhé straně, jak omezit pravomoci komise, protože možná jich má příliš mnoho. Takže je třeba říci si, co vlastně chceme. Chceme, aby komise reagovala rychle, anebo aby zde byla řízení, která budou probíhat velmi dlouze, kde, budou trvat, kde bude trvat měsíce, než budou přijata tržní opatření. Kvóty pro různé sektory. Velmi brzy budeme mít eh, zprávu o reformě v ovocnářském a zeleninovém sektoru. Budeme mít také zprávu o chovu ovcí. Už máme připraven legislativní balíček pro mléčný sektor. Velmi brzy se také začneme zamýšlet nad tím, jak posílit možnost restrukturalizace pěstování oliv eh, a výroby olivového oleje. Já si myslím, že některé sektory si prostě zaslouží specifické zacházení, ale věci je třeba dělat postupně. Pokud je o rozvoj venkova, já si myslím, že zde máme skutečně maximální možnou flexibilitu. Ponecháváme členským státům a regionům maximálně flexibilitu k tomu, aby bylo možno zohlednit místní specifika při plnění komunitárních cílů. Proč používáme peníze zemědělství? Protože se zde hodně hovoří o flexibilitě a subsidiaritě, ale nesmíme zapomínat, že tato zemědělská politika je společnou politikou a vždycky musíme před parlamentem a také před radou a doložit, že jsme efektivně využili tyto prostředky. Právě proto, když hovoříme o zjednodušení, tak musíme vzít v úvahu tyto dvě věci. Kam až půjdeme s tím zjednodušením, abychom přeci jen byli schopni dokázat, že tyto prostředky byly vynaloženy efektivně. Na závěr bych rád řekl, že jsem si vědom, že jsme si vlastně všichni vědomi toho, že potřebujeme kompromis, ale ten kompromis musí být politickým kompromisem, eh, který nebude se odklánět od našich původních cílů, které jsme si stanovili, protože jinak budeme mít problém s důvěryhodností. Máme zde politiku společenství, která musí být pružná, musí být eh, jednoduchá, musí také vzít v úvahu požadavky na to, abychom nakonec dosáhli výsledku. To je tedy pár věcí, které jsem chtěl zdůraznit. Já osobně eh, jsem spíše spokojen s touto dnešní rozpravou, jak už jsem říkal, i když jsou zde různé body, na které se upozorňovalo, tak přesto vidím, že máte pocit, že jsme na dobré cestě. Děkuji. Já si myslím, že všichni máme představu o tom, jaká zodpovědnost eh, na nás leží. Takže je logické, že se snažíme přinést našim zemědělcům co nejjasnější odpovědi. Myslím si, že je velmi dobře, že jsme uspořádali toto transparentní setkání se zástupci rady i parlamentu i komise. A na závěr nevím, jestli si chcete ještě vzít slovo a potom Marek Savický na úplný závěr. Řečník bez mikrofonu. Ne, libume, gire, projedre, buksa, a na... Děkuji. Eh, pane předsedo, mluvám se, že si ještě jednou beru slovo, ale chtěl jsem reagovat eh, na příspěvek pana Agniu, pokud mi dovolíte. On se ptal na Kypr a tak dále a tak podobně. Možná si, kolego, nasaďte sluchátka. Takže eh, já bych chtěl pana Agniu pouze ujistit a chci říci, že Kypr se jednoznačně bude moci angažovat aktivně ve výzvách, které znamená předsednictví a já jsem přesvědčen, že naše funkční období bude úspěšné. Já si myslím, že když přijde na Kypr, musíme jednat opatrně. Pan Agnew si všiml dvou traktorů, no dobrá, eh, faktem je, že možná v pobřežních rezortech není tolik traktorů, že ano, ale když se zajedete podívat do vnitrozemí, tak tam jich najdete opravdu o něco více. Děkuji. E Děkuji, Marku, a teď máš slovo na závěr abychom uzavřeli tuto dnešní rozpravu, která byla o půl hodiny delší, než jsme plánovali, ale myslím, že jsme byli schopni jasně ukázat, že instituce, které zastupujeme, se do toho chtějí skutečně pustit, abychom dali abychom dokončili tuto reformu pro naše zemědělství. Marku, prosím. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaši trpělivost v oblasti zemědělství je to zapotřebí. Chtěl bych vám poděkovat za vaši účast, za tuto diskusi. Chtěl bych především poděkovat se svým kolegům, ministrům a ti, kteří se nemohli zúčastnit, věřím, že měli velice důležité záležitosti, které museli řešit doma. To byl, věřím, jediný důvod jejich nepřítomnosti. Chtěl bych zdůraznit, že v této diskusi nezazněl jediný hlas, který by tvrdil, že reforma společné zemědělské politiky není zapotřebí. Vychází to ze zkušeností 50 let a také eh, to vychází ze stávající situace, kdy stojíme před celou řadou výzev. Máme různé názory. Někteří lidé říkali, že potřebujeme hlubší reformu společné zemědělské politiky, že musíme změnit téměř vše. Někteří říkají, že musíme mít sáhlou eh, reformu, nicméně jsme nedosáhli ještě ničeho. Chtěl bych také zdůraznit velice důležitý prvek této diskuse, a to jsou finanční prostředky a rozpočet. Nicméně bych chtěl důrazně říci, že nemáme rozpočet, který by byl postačující pro společnost zemědělskou politiku. Takže finanční prostředky, které máme k dispozici, můžeme a musíme lépe a efektivněji využít. Chtěl bych také zdůraznit, že očekávám reformu, která zjednoduší, zeštíhlí společnou zemědělskou politiku, která se zaměří především na rozvoj, bude spravedlivá. Nemohu hovořit sice jménem své země, nicméně bych chtěla využít této příležitosti a chtěl bych jménem předsednictví říci, že Lisabonská smlouva je povinností, kterou musíme naplnit my všichni. Vzhledem k tomu, že máme společnou zemědělskou politiku, tak musíme naplňovat také povinnosti. I naši farmáři musí naplňovat eh, určité povinnosti, musí eh, poskytovat veřejnou službu, takže musíme zajistit rovné podmínky. O čem je ozelenění? Je to nová povinnost a tato ekologizace se týká všech farmářů bez ohledu na členský stát, ze kterého pocházejí. Spadá do prvního pilíře, znamená to 30 národní obálky, takže budeme mít 30% ozelenění v Lotyšsku. Ale v Lotyšsku farmáři budou mít dispozici pouze několik euro, v Polsku možná o něco víc a na Maltě budou mít dispozici 200 euro. Takže prosím, věnujte patřičně pozornost tomu, co se říká v Lisabonské smlouvě, protože tam nedochází k žádné diskriminaci na žádném základě. Pokud nebudeme řešit tento problém jako politici, tak bychom neměli být překvapeni, že po této reformě budeme mít celou řadu stížností a soudních eh, případů, které budeme řešit u Evropského soudu na základě toho, že došlo k diskriminaci v některých členských státech. To tedy musíme vzít patřičně v úvahu také v rámci této diskuse. Děkuji. Děkuji všem, děkuji především zpravodajům, kteří si dělali poznámky na tomto dlouhém zasedání a všem přeji hodně štěstí. Myslím si, že ho potřebujeme, drahý Dačané, milý Marku, milí kolegové teď nastal čas, abychom se pustili do práce. Cíl máme společný a myslím si, že dnes eh, jsme si prožili hezký den, který byl ukázkou demokracie, ale také vůle udělat správný krok správným směrem. Děkuji všem a končím zasedání.